Začneme. Všichni vítejte a především zde vítám předsedkyni Narcisu Ladulesku, předsedkyni pracovní skupiny o nešíření jaderných zbraní a také pana Otku který je výzkumníkem v nadaci pro strategický výzkum. Zahájíme naše dnešní zasedání prvním přeskumem návrhu na řízení doporučení vysokému představiteli a radě podle článku 118 při přípravě procesu přeskumu smlouvy o nešíření jaderných zbraní v roce 2020, kontroly jaderných zbraní a možností jaderného odzbrojení. Spravodajem je Sven Mixer za SD. Doporučení je příspěvkem Evropského parlamentu k rozhodnutí Rady o stanovisku Evropské unie k desáté konferenci o přeskumu stran smlouvy o nešíření jaderných zbraní, která proběhne 29. dubna až 10. května tohoto roku. V současném bezpečnostním scénáři některé nástroje na kontrolu ozbrojení přestaly fungovat, nebo jsou špatně zpravovány, anebo jsou ohroženy, například New Start. A je proto důležité udržet a posílit smlouvu NTP, tedy smlouvu o nešíření jaderných zbraní. A musíme se snažit najít společné pole pro porozumění a přijmout eh, prohlášení, které posílí stávající závazky a přijme také nové závazky a posílí se tři pilíře smlouvy, to znamená odzbrojení, nešíření a mírové využívání jaderné energie. Budeme mít výměnu názoru o návrhu doporučení, potom paní Vladulesku nás bude informovat o postupu přípravných prací, které SVČ vede eh, s výhledem na tuto konferenci a potom eh, pan Odkuvertur je pověřen implementovat a provádět eh, výroční poradní schůze konzorcia Evropské unie pro nešíření jaderných zbraní a ten se tedy také zúčastní naší rozpravy. Připomínám, že paní Izumi Nakamicu, která je zástupkyně generálního témníka OSN a vysoká představitelka pro otázky ozbrojení, přijala naše pozvání na zasedání našeho podvýboru 27. ledna od 16 do 17.30 hodin, aby nám poskytla další informace o smlouvě NPT a o procesu přeskumu. Bude to velmi zajímavá příležitost pro to, abychom získali další příspěvky k doporučení Evropského parlamentu. Než dám slovo Svenu Mixerovi, tak vám chci stručně připomenout návrh harmonogramu pro přijetí tohoto doporučení. To se změnilo? Takže k tomu doporučení. Po prvním přeskumu se je limit pro předkládání pozměňovacích návrhů 28. ledna eh, ve 12 hodin. Schůzka stínových zpravodajů proběhne 13. února ve Štrasburku. Eh, přijetí ve výboru AFET proběhne 19. a 20. února a debata a hlasování na plenárním zasedání by mělo proběhnout eh, na druhém březnovém zasedání. A teď dávám slovo zpravodaji panu Mixerovi, aby představil svůj návrh doporučení. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Smlouva o nešíření jaderných zbraní NPT je skutečně zásadní mezinárodní smlouva, která má tři samostatné zbraj, cíle. Za prvé omezit šíření jaderné technologie a podpořit šíření jaderné technologie pro mírové účely a postarat se o jaderné odzbrojení, pokud možno úplné jaderné odzbrojení. Smlouva vstoupila v platnost v 70. letech, tedy v 70. roce, to znamená letos to bude 50 let od té doby, co je v platnosti. Původní platnost smlouvy byla 25 let a po těchto 25 letech se pravidelně konají konference, které ji obnovují a prodlužují její platnost nedávno. Zatím to bylo tedy tak, avšak každá z těch následných konferencí eh, potom vlastně neměla žádné velké výsledky. V roce 2000 došlo k přijetí zásadního dokumentu a konference v roce 2005 nepřinesla ani dohodu, ani závěrečný dokument v roce 2010 přinesla akční plán, eh, který se týká tří základních pilířů. V roce 2015 se nepodařilo dosáhnout dohody, která by byla součástí navrhovaného závěru. Tedy letos se konference bude konat v Dubnu a první zasedání přípravného výboru pro tuto konferenci se konalo už v dubnu minulého roku pod předsednictvím velvyslance Malajzie u Spojených národů. Tato následná konference se bude konat 27. dubna až 22. května tohoto roku. Rozhodli jsme se v našem podvýboru přijít s doporučeními týkajícími se rady, tedy pro radu. První návrh byl dohotoven v lednu, začátkem ledna a teď máme první příležitost na úrovni podvýboru se tímto dokumentem zabývat. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 28. ledna, tedy příští týden 28. v poledne, tak, aby bylo možné potom se v, během února sejít se všemi stínovými zpravodaji a budeme doufat, že se podaří doporučení přijmout ve výboru AFET během února a pak to dostat v březnu na plenární hlasování ve Štrasburku. Co se týká obsahu těch doporučení, tak se hovoří o tom, že je potřeba mít multilaterální opatření, která by bránila šíření jaderných zbraní, hlavně co se týká onoho pilíře smlouvy týkajícího se nešíření zbraní. Ehm, máme tady docela temné až apokalyptické eh, předpovědi pro toto století, co se týká šíření jaderných zbraní. Jsou tady země, která nejsou, které nejsou součástí této smlouvy a jsou držiteli jaderných zbraní. Takže je to velká výzva, abychom eh, je přiměli, aby se chovali, aby se chovali jako, jako signatáři této smlouvy. Můj návrh navrhuje plnou podporu všem těm třem pilířům této smlouvy o nešíření zbraní, eh, podpora pro tu konferenci v roku 2020 ukazuje, že je potřeba vybudovat nástroje, které povedou k um, situaci, aby se nezhoršovalo mezinárodní, mezinárodní atmosféra, aby se podporoval mír a bezpečnost. Státy by měly se snažit dosáhnout kontroly nad zbraněmi a zbrojením, a dosáhnout obecného snížení množství jaderných zbraní ve světě. V druhé polovině 80. let došlo eh, k nárůstu zbraní. Je tady odpovědnost, kterou musíme využít, musíme zvýšit vzájemnou důvěru, musíme podpořit dialog a posílit kontrolu zbraní. Je také potřeba, aby státy měly přístup k této smlouvě, aby se mohly vyslovit a ty státy, které Eh, odstupují od této smlouvy, by přesto měli dodržovat závazky z ní plynoucí. Stejně tak eh, litujeme, eh, že ta smlouva není všemi dodržována. Co se týká států NATO, tak ty tvr- dodržují své závazky plynoucí ze smlouvy NPT, co se týká snižování stavu zbraní a omezují eh, míru pohotovosti a soustředí se na opravu, na obranu. Víme, že jsou různé přístupy k tomu, jak, jak dál, eh, co se týká cílů obsažených v této smlouvě. Je to přístup krok za krokem, step by step i ze strany zemí, které si myslí, že jejich politické klima se zásadně zlepší, když dojde k zásadnímu pokroku. Také se domnívám, že my všichni máme za úkol posilovat tuto smlouvu o nešíření jaderných zbraní tak aby kleslo globální napětí a tak, abychom dosahli toho cíle bezjaderného světa. Těším se na rozpravu s odborníky a s kolegy a už předem děkuji za vaše příspěvky ve formě pozměňovacích návrhů k tomuto mému předloženému návrhu. Děkuji vám. Euh, Děkuji. A teď dám slovo za EPP Krysy Petrsovi. Děkuji, paní předsedkyně. Dnes mám to potěšení a čest zastoupit svého kolegu Arno Danžána. Je to jen na toto dopoledne, ale je to pro mě opravdu velké potěšení, protože mě informoval, protože s stínovým zpravodajem a dostal jsem od něj šest bodů, které vám teď přečtu. Pan Danžan děkuje zpravodaji za kvalitní práci na tomto návrhu doporučení na tak citlivé téma. Druhý bod. Má za to, že tento text je faktický a vyvážený, připomíná pozitivní body smlouvy o nešíření jaderných zbraní v mezinárodním kontextu, který je poznamenán čím dál silnějším spochybňováním celé architektury nešíření jaderných zbraní, kontroly těchto zbraní a odzbrojení. A také tím, že se vojenské využití jaderné energie vrací do obraných strategií. Třetí bod mého kolegy je ten, že ten přístup smlouvy o nešíření jaderných zbraní rozhodně není dokonalý, ale přesto je silný, zralý a pragmatický a umožňuje podporovat regionální a mezinárodní stabilitu. Dnes je ta smlouva téměř univerzální a poměrně široce dodržována. Čtvrtý bod. Jde o to, abychom tuto smlouvu zachovali, abychom zajistili její trvání a zajistili, že signatářské státy budou plně dodržovat ustanovení této smlouvy. Můj kolega pan Danžan chce upozornit na to, Iránci mají záměr stáhnout se se to smlouvy, což zahajuje takovou určitou dobu nejistoty. Pátý bod. V mezinárodním strategickém prostředí, které se neustále zhoršuje a kde jádro nabývá na síle, chce pan Danžán trvat na tom, že je nutno zachovat všechny normy, stávající normy pro nešíření jaderných zbraní a posílit vícestranný řád založený na právu. A šestý a poslední bod pana Danžána. Pan Danžána předloží v tomto smyslu pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji za Renew Europa. Teď zrovna odešel, takže se vrátí, takže za zelené pan Satury. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Na úvod chci poděkovat zpravodaji za kvalitu této zprávy, která je velmi důležitá a zásadní pro naši bezpečnost. Děkuji tedy za tuto velmi kvalitní práci. My chceme předložit určité body navíc, abychom předešli dvěma rizikům. Bylo zde řečeno, že žijeme v geopolitickém kontextu, kde je vojenské využití jaderné energie znovu v první linii. Abychom předešli využití těchto zbraní, tak musíme podniknout všechny možné kroky. Jak bylo řečeno, tato smlouva byla přijata už před mnoha lety v kontextu studené války, kdy to riziko jaderné války bylo opravdu velké. A samozřejmě my nechceme stavět obyvatelstvo do situace, kdyby cítili úzkost, ale vzhledem k tomu, že to riziko existuje, tak je nutno, aby byla přijata opatření civilní ochrany, abychom byli připraveni na to, že kdyby se stalo to nejhorší, tak abychom byli schopni tomu čelit. A druhé předcházení rizikům souvisí s kybernetickými útoky. Pozorujeme to kybernetické útoky ze strany teroristických skupin. To je riziko, které je reálné a my musíme dosáhnout toho, aby všechna bezpečnostní opatření byla na místě, abychom mohli předcházet využití jaderných zbraní po těchto útocích. Takže takovéto riziko před několika lety neexistovalo a teď je třeba boj proti tomu riziku posílit. A konečně chceme říci, že Evropská unie plně podporuje novou smlouvu o nešíření jaderných zbraní, kterou se posílí ten pilíř o nešíření z NPT a který nebude v rozporu s touto smlouvou. To je tedy pár bodů, které předložím ve formě pozměňovacích návrhů jménem frakce Zelených a doufám, že budeme pracovat eh, v duchu dialogu a pozitivní a zajímavé výměny názorů na toto téma. Merci beaucoup. Děkuji. Za ide paní Bonfrisko. Děkuji, paní předsedkyně. Smlouva o nešíření jaderných zbraní musí i podle nás být klíčovým rámcem pro regulaci jaderných zbraní. A jménem pana Riviera navrhuji zpravodaji kterému děkuji za jeho práci, tento náš příspěvek. Téměř půl století smlouva přispívala k boji za nešíření jaderných zbraní a umožnila celé řadě zemí eh, mírově využívat jadernou energii. Ale kromě smlouvy, ta architektura mezinárodní organizace je dnes ohrožena. I kvůli tomu, že jsou zde taková stanoviska jako stanovisko USA, která hrozí, že uvrhne tuto organizaci do krize. Zpráva plným právem zdůrazňuje, že prohloubení jakýchkoliv rozkolů mezi státy tuto smlouvu postupně diskredituje jako mezinárodní právní nástroj a oslabuje režim globálního odzbrojování. Pět stálých členů Rady bezpečnosti OSN musí přistoupit k větší konvergenci a spolupráci. A v tomto multipolárním světě spolupráce mezi národy, na který aspirujeme, musí i Evropská unie sehrát svou roli. Samozřejmě stát má právo chránit své životní zájmy, a proto nesouhlasíme s doporučením zprávy, pokud jde o úplné odstranění eh, jaderné, jaderných eh, zbraní. Proto těch pět eh, zemí musí se především zaměřit na otázky spojené s jadernou energií. Žádáme členské státy, aby posoudili svou pozici k, k iránskému jadernému programu a posílili ženevskou dohodu. Zítra by měla vzniknout velká aliance proti islámskému nebezpečí, islamistickému nebezpečí od Vancouveru po Vladivostok až po Peking. Mají podobné rysy, podobné znaky civilizace vycházejí z Konfucia, z judaismu a křesťanství a musí pochopit, že jejich budoucnost závisí na jejich spolupráci a ne na jejich rivalitě. A v tomto smyslu se budou ubírat pozměňovací návrhy, které frakce ID přeloží k to, předloží k tomuto návrhu doporučení. Děkuji. Très bien, merci beaucoup. Uh... Děkuji. Myslím si, že za Rýňu tady teď nikdo není, Pane Basesku, vy jste požádal o slovo. Chcete reagovat? Počkejte, já jsem chtěla položit nejdřív otázku. Chcete reagovat na návrh zprávy pana Mixera, anebo chcete obecně k tématu? Chcete reagovat na návrh zprávy? Chci reagovat na tuto zprávu. As usual, we have a my máme velmi pozitivní přístup k řešením eh, zaručit mír. Eh, problém tkví v tom, že pokud příští konference počínaje eh, dubnem nebude mít pozitivní výsledek, pak myslím, že Evropská unie musí být připravena na negativní výsledek a na předložení Eh, našeho eh, postoje k takovéto situaci. Kdo pak bude nadále hovořit o nukleárních eh, rizicích? A když nebudou tedy v Dubnu žádné výsledky, jaká opatření přijmeme. Já obvykle nejsem pesimistou, ale to spojenství, které dnes existuje mezi Ruskem a Čínou, USA pak nebude to, ehm, to podpořit. Čína pak nebude pravděpodobně zařazena nebo zapojena do smlouvy o kompenzaci čínských ehm, kapacit posledních deseti let. Možná, že bychom měli být připraveni na to nejhorší. A musíme mít eh, vyhraněné pozice. Já nevím, eh, jakou přesně a neví, nemám ani odvahu vyjádřit, co přesně mám na mysli v této chvíli, ale myslím, že musíme být připraveni na Merci, maintenant je passe la... na nezdar dubnové konference. Děkuji, a teď dávám slovo paní Vladolesku, předsedkyni pracovní skupiny o nešíření jaderných zbraní na sedm minut. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Jsem velmi poctěná být zde. Já vám děkuji za pozvání a chtěla bych poblahopřát zpravodaji za velmi dobrou zprávu. Vítám tuto debatu, která je velmi aktuální a významná. Jak již bylo uvedeno, eh, rok 2020 je velmi důležitým pro režim nešíření jaderné, jaderných zbraní, 50. výročí od vstupu smlouvy v platnost 25 let od definitivního rozšíření, ale také samozřejmě výročí eh, Spojených národů v rámci eh, tedy eh, tohoto společenství. Několik slov za mě. Jak již bylo naznačeno, ty konference navazující, které se konají každých pět let, jak pan Mixer řekl, jsou jako jakýmsi zdravotním Mm, zdravotní kontrolou toho eh, režimu. Ukazují, kam směřujeme. Devátá konference v roce 2015 se neshodla na eh, výstupech a eh, navazující selhání letos by bylo vnímáno jako něco, co skutečně podrývá účinnost této smlouvy. A proto musíme, musíme skutečně učinit vše, co je v našich silách a Nesmíme eh, se podat našemu pesimismu, musíme nalézt společného jmenovatele a porozumění eh, závěru čtyřtýdenní revizní konference. A to i proto, že Evropská unie je přesvědčena o trvalé hodnotě této zakládající smlouvy a měli bychom připomínat pozoruhodné eh, úspěchy této smlouvy, pokud jde o nešíření eh, jaderných zbraní, mírového využití a také redukce strategických i nestrategických zbraní. To již bylo dosaženo. Eh, smlouva skutečně zajistila kritické bezpečnostní eh, výhody a také zajišťuje solidní rámec pro spolupráci eh, v oblasti mírového využití jaderných zbraní. Bylo připomenuto dnes již paní předsedkyní a také ostatními, že žijeme v době zvyšujícího se napětí panuje skutečně jakási mezinárodní eh, eh, nepohoda eh, v rámci mezinárodní tedy architektura nejenom v oblasti jaderných zbraní, ale vůbec zbraní hromadného ničení. A proto chceme pokračovat v této konferenci. Od začátku těchto, mm, tohoto cyklu revizních konferencí v letech 2017-18 nizozemské a také polské předsednictví té eh, přípravné skupiny a přípravné konference zajistili, aby eh, tyto konference dospívaly vždy k pozitivním závěrům. Eh, to selhání v roce 2015 bylo považováno za významný krok zpět, který je nutno zvrátit a navázat na to pozitivně v roce 2020. Pak došlo k řadě regionálních workshopů za účasti co e, nejvíce e, států ve snaze nalézt společného jmenovatele. Evropská unie navázala na tuto iniciativu a v loni v dubnu 2019 rada přijala e, rozhodnutí 615 na podporu aktivit vedoucích k této konferenci revizní rada nebo rozhodnutí rady, rady usiluje o podporu řady eh, aktivit ehm, předsednictví eh, této konference a předseda i byro konference Eh, organizují eh, řadu eh, akcí, například sedm významných konferencí, sedm tematických seminářů o těch třech pilířích smlouvy a čtyři regionální semináře v Africe, Latinské Americe a Karibiku, azijsko-pacifickém prostoru a středním východě. Tři ze sedmi pořadů se již konalo eh, s významnými závěry v dobré atmosféře a za vysoké účasti eh, všech států i regionů. Dalším krokem, který je ještě před námi, když budete potřebovat další detaily, ráda vám je poskytnu. Další aktivitou, kterou Evropská unie podnikla, je demarše. Je to něco mm, poměrně nebývalého, stejně tak jako rozhodnutí rady. Demarše 108 de, eh, eh, určena 181 státům smlouvy, kde eh, vyjadřujeme naši pozici na podporu Eh, tohoto důležitého dokumentu. Vyzýváme všechny, aby přijeli do New Yorku v duchu kompromisu, ve snaze nalézt řešení a postoupit vpřed a nepřipustit, aby vznikaly skupiny, různící se skupiny, aby byly přijímali eh, eh, různá rozhodnutí urychleně, ukvapeně a eh, tudíž podrývali společ, podrývali vlastně společné úsilí o zachování smlouvy. Další aktivitou v rámci EU a rady je přijetí sady závěru rady eh, ještě letos. Bude to velmi rozsáhlý dokument o všech eh, třech pilířích eh, s velmi konkrétními návrhy o tom, jak postupovat dále. Bude to velmi perspektivní dokument, který navrhne iniciativy a řešení stávající patové situaci a obtížné atmosféry, v níž se nacházíme. Tímto ukončím svůj projev, ale ráda zodpovím vaše otázky. Děkuji a teď předávám slovo panu Otku Verčur. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den všem. Jak jste říkala? Na úvod pár slov eh, o tom konsorciu EU pro nešíření jaderných zbraní a odbrojení. Jak víte, já jsem eh, pověřen výzkumem v nadaci pro strategický výzkum. Pořádáme výroční zasedání konsorcia EU o nešíření jaderných zbraní. Určitě jste o tom už slyšeli. Příští konzorcium, nebo tedy zasedání, proběhne, no zatím stanovujeme datum na konci června, začátku července tohoto roku. Je to jedinečný okamžik pro všechny relevantní evropské subjekty na poli nešíření jaderných zbraní, aby posílili evropskou identitu v této oblasti nešíření jaderných zbraní. Já doufám, že aspoň někteří z vás se tohoto zasedání zúčastní. My opravdu potřebujeme, aby se parlament stal součástí našich jednání v následujících letech a našich, našeho působení. K našemu dnešnímu tématu. Pár myšlenek eh, k tomu pozadí. Jak víme, globální režim o nešíření jaderných zbraní je teď pod tlakem. Je to součást všech těch dokumentů, které Evropská unie produkuje. Všude se to uvádí. Ta revize od roku 2010, ten diplomatický úspěch, který úzce souvisel s nástupem Obamy a s velmi ambiciózní agendou odzbrojení. Takže ty konference v roce 2005 a 2015, stejně jako ta, která se blíží, jsou tedy eh, spíše normou a ten režim, který byl potvrzen v roce 2010, byl spíše výjimkou. Od roku 1975 pouze dvo, dvě konference o tomto přeskumu vyústily v dokument, který byl přijat koncencem. A je otázka pro nás, pro všechny, zda tyto výsledky by měly být považovány za úspěchy. Konsensus vede už ze své definice k nejnižšímu společnému jmenovateli. Takže přijetí závěrečných dokumentů koncencem může odrážet možná i určitou imobilitu, ale NPT musí být posílena, pokud má po přežít, pokud má mít skutečný smysl v oblasti mezinárodní bezpečnosti. A dynamika je často v konfliktu a v rozporu mezi členskými státy. A tady si myslím, že bychom se měli vážně zamyslet nad způsobem, jak definujeme úspěch eh, na mezinárodním poli. Teď máme 50. výročí vstupu MPT v platnost a je to příležitost zdůraznit, že konsensus mezi signatářskými státy při tom procesu přeskumu nemá být normou při fungování této smlouvy, alespoň tedy z hlediska výzkumu. Proč je ten proces přeskumu MPT pod tlakem? Protože vše je pod tlakem kvůli šesti faktorům a musíme být velmi konkrétní. Za prvé, nové a nastupující státy na mezinárodní scéně chtějí šířit eh, jaderné zbraně, protože to má být znak jejich moci a má to být nejlepší záruka bezpečnosti. Irán, Severní Korea, možná Sýrie a možná další. Za druhé, modernizace arzenálu všech států, které mají jaderné zbraně to je jev, který má už 10 nebo 20 nebo 30 let podle toho, o který stát se jedná. Za třetí, nedostatek nadšení velkých států, pokud jde o zprávu mezinárodní bezpečnosti prostřednictvím vícestraných nástrojů. Třeba ty dohody z roku 1990 byly pozastaveny a jednání vůbec třeba nezačala. Za čtvrté, radikalizace vztahu mezi nešířením a odzbrojením v rámci MPT. V tom procesu přeskumu MPT mezi požadavky na nešíření jaderných zbraní a procesem odzbrojení, to znamená články 2 a 3 po pozici proti článku 6. A tento vztah ztratil svou dynamiku, svou hnací sílu, aby kolektivně zavázal státy k tomu, aby implementovali smlouvu. Za páté, samozřejmě zcela rozbitý dialog mezi USA a Ruskem od anexe Krymu vedoucí představitelé se chovají způsobem, který se jeví jako nezodpovědný v očích komunity států, které podepsali MPT. A za šesté, vyhrocení čínského vojenského konvenčního i dalšího pólu. A je zde tedy rozpor mezi dialogem nebo tedy projevem Číny v rámci MPT a mezi realitou. A v tomto kontextu bych řekl, že není překvapivé, proč EU má takové pozice, jaké projevuje už asi 10 let. Máme státy, kde jsou jaderné zbraně, kde nejsou, máme radikály, kteří chtějí odzbrojit, máme zase jiné, kteří chtějí budovat mosty mezi antagonistickými pozicemi a tak dále. Za těchto okolností je třeba uznat, že EU v rámci MPT už nemůže udělat více. Jako v minulosti. Měli bychom být všichni realističtí. EU funguje na základě konsensu a najít konsensus mezi 28 členskými státy je mnohem komplikovanější než v době, kdy byla tato strategie přijata v roce 2003. A EU nemá takový vliv, aby mohla změnit bezpečnostní strategii velkých mocností, jako je třeba Rusko a také skolabovala INF. Státy EU a USA se snažily přesvědčit Rusko, aby splnilo své povinnosti vyplývající ze smlouvy a také, aby přesvědčili USA, aby se nestáhlo z INF, ale nepodařilo se to. Diplomacie EU kolektivně selhala. tom delikátním celosvětovém kontextu zde máme někoho, kdo chce také budovat mosty mezi těmi státy, které stojí proti sobě a potom by výsledkem byl ten nejnižší společný jmenovatel. A to si myslíme, že by vedlo k tomu, že by se šířil dojem, že EU není globálním strategickým hráčem. Já si myslím, že my bychom měli být eh, konstruktivně agresivní. A teď bych navrhla, abychom se také vrátili k základům z té strategie z roku 2003. Vzhledem k tomu, že se odkláníme od eh, multilateralismu už téměř 20 let, tak eh, evropští vůdci vynalezli efektivní multilateralismus, což znamená i dnes, ano, multilaterálním řešením, pokud eh, budou přinášet eh, skutečné dopady v terénu, v oblasti bezpečnosti. Ta smlouva je podkopávána krizí v oblasti nešíření a také blokací pokud jde o odzbrojování. Je třeba také posílit podmínky pro použití článku 10 smlouvy, to je tedy ustanovení o odchodu, což je tedy zcela kritické a je to jedna z mezer, jeden z nedostatků naší smlouvy. Dva hlavní nástroje na odzbrojení by měly být propagovány. Měli bychom mít způsob, jak to tedy podpořit. A jedna otázka, která se zde dnes objevuje, je otázka působení EU na poli nešíření a odzbrojení. Neměli bychom se zamyslet nad větší koncentrací lidských a finančních zdrojů a těch aspektů strategie, které jsou kritické ze strategického ohleda, pak ohledu. Je to otevřená otázka zatím a já bych řekl, že by bylo užitečné pro všechny státy EU, které jsou tedy členy, říci, že EU je podporovatelem globálního nešíření, ale měli bychom být ještě konkrétnější. Měli bychom uvést čísla, výsledky našich kroků od roku 2015, protože jich máme hodně. A konečně bychom měli připomenout, že MPT má tři pilíře, my to víme ale měli bychom to ještě znovu říci. Třetí pilíř často, toto mírové využití, článek 4, často vede k velmi konstruktivnímu eh, progresu, pokroku při té konferenci o přeskumu. I v té poslední konferenci všichni se shodli, že to byl neúspěch, ale není to pravda, alespoň pro ten třetí pilíř. EU je relevantní, institucionální subjekt, který má podporovat mírové využití jaderné energie, včetně bezpečnosti, což je jasný cíl MPT. Ať se vám to líbí nebo nelíbí, ať máte rádi jadernou energii nebo ne, prostě ve smlouvě to obsaženo je. V čase strategické krize by dávalo smysl využít tyto obrovské zdroje, které má EU k dispozici a efektivně komunikovat eh, o našich eh, pozitivech. Možná evropská politika v oblasti nešíření jaderných zbraní by vyžadovala více veřejné diplomacie. Možná nejsme dostatečně důrazní v tom, jak propagujeme kolektivní kroky a to by také bylo to doporučení. Děkuji. Děkuji. A nyní dám slovo do sálu. Žádal někdo slovo? Pan Satury. Děkuji za tato dvě vystoupení. Mě by zajímalo, zda pro tu dubnovou konferenci máme společné stanovisko členských států. Zda víte v této chvíli, zda Evropská unie bude moci na tom eh, dubnovém zasedání hovořit jedním hlasem? A pokud ano, což doufám, můžete poskytnout nějaké detaily ohledně tohoto stanoviska, této pozice EU? Děkuji. Někdo další se nehlásí o slovo? Takže prosím, předávám otázku. Děkuji. Ano, to je složitá otázka. V tuto chvíli je těžké na ní odpovědět. Odpověď zní ano, máme důvěru v to, že dosáhneme jasného, širokého, obsáhlého, podrobného společného stanoviska. Dohodli jsme společná stanoviska v předchozích instancích. Rada přijala závěry v roce 2005, v roce 10 a 15, takže máme tak říkajíc tradici toho, že míváme společné stanovisko, než se vydáme do New Yorku. V tuto chvíli se připravujeme, začali jsme přípravné práce v radě máme tady obsáhlou sadu doporučení pro budoucnosti. To jsou ty tři pilíře, jak to bylo zmíněno, nešíření, odzbrojení a mírové využití. a to mírové využití jaderné energie, tento pilíř bude zásadní. Doufejme, že se členské státy dohodnou na tom, že v rámci toho společného stanoviska zůstane odkaz na všechno, co EU teď dělá. Tady jsou účastná generální ředitelství DG EFCO a další aktivity. Eh, jsou to miliony, sta miliony eur, které jsou invest, byly investovány v posledních pěti, deseti letech směrem k mírovému využití jaderné energie. Takže chceme nasměrovat pozornost konference s terminologií, která není vždycky možná z nejoblíbenějších, ale všichni odborníci v oblasti využití jaderné energie tomu rozumí. Takže budeme doufat, že ministři, kteří tam budou, doufejme alespoň na počátku té konference, se tomu budou také věnovat. Máme ambiciozní projekt a chceme přijít s jasnými doporučeními pro odzbrojení a nešíření, tak aby se posílil ten systém a režim nešíření zbraní. Chceme pokročit i v tom pilíři odzbrojení. Možná to nebude tak rychle, jak by si někteří z vás přáli, nebo jak by některé strany smlouvy NPT to rády viděly tedy ono dosažení ultimátního cíle bez jaderného světa možná nepůjde tak rychle, ale chceme učinit konkrétní eh, kroky. Chceme, aby došlo k omezení jaderných rizik. Děkuji vám. Děkuji, pane Odkvět. Jak chcete něco dodat? Ne, já si nemyslím, že to byla otázka pro mě. Mr. Mixer, maybe. Možná pan Mixer? Já nemám ani tak otázku, ale chtěl bych poděkovat expertům za jejich příspěvky. To předkládání doporučení radě je vlastně naším příspěvkem. k doufejme společné evropské pozici, kterou vyjádří Rada. A doufám také, že téma kontroly jaderných zbraní bude eh, vlastně za to vážně a některé smlouvy v této oblasti eh, zahynuly na ubytě. Bylo to tady už zmíněno. Například smlouva CTBT. Víme, že panují různé názory, pokud jde o například nově navrženou smlouvu o eh, zákazu jaderných zbraní NBT jsou zde členské státy EU, které jsou také členy NATO. Na to eh, eh, nehledí eh, příznivě. Já jsem se o tom zmínil i v návrhu zprávy. Vyjádřil jsem tady touhu vidět do budoucna bezjaderný svět, svět bez jaderných zbraní. ale je to stále ještě věcí výkladu jednotlivých členských států, takže jsou zde ještě rozdíly a máme tady dva eh, legální jaderné státy v rámci členských států a přibude další, ale určitě nechceme mít falešnou paritu vytvořenou legální členské, členskými státy, které legálně vlastní jaderné zbraně a těmi nelegálními v rámci NPT. Dochází k překrývání členských států a státu NATO. Zatímco chceme vidět svět bez eh, jaderných zbraní. Aliance zůstane eh, jadernou, pokud budou na světě jaderné zbraně. Myslím, že je to velmi komplikovaná situace, v níž se dnes nacházíme, ale to žádným způsobem nespochybňuje hodnotu smlouvy o nešíření jaderných zbraní, pokud jde o snahu o jaderné odzbrojení a nešíření jaderných zbraní ve světě. Děkuji. Děkuji našim expertům za tyto informace a děkuji Svenu Mixerovi za to, že se s námi podělil o svůj návrh zprávy. Připomínám, že lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je příští úterý 28. ledna v poledne. Děkuji. Vážení kolegové, budeme pokračovat a já děkuji těm, kteří právě konverzují, že své konverzace dokončí na chodbě. Vojáci jsou přesní a my musíme být také přesní. Já zde vítám generála Graciana, který je předsedou vojenského výboru Evropské unie. Pane generále, vaše vystoupení před členy podvýboru pro bezpečnost a obranu je první v tomto devátém funkčním období. My jsme velmi poctěni vaší přítomnosti a budeme věnovat velkou pozornost věcem, které nám chcete říci. Pokud jde o operace a mise, parlament po konzultaci s vysokým představitelem se chce ujistit o koherentnosti strategických přeskumů s různými spuštěnými iniciativami. Pokud jde o kapacity, zpráva z iniciativy o, neust- o trvalé strukturální spolupráci se právě vypracovává a pravděpodobně ve svých doporučeních eh, navrhne, aby EUMC, tedy váš výbor, eh, byl také jedním z konečných uživatelů, pokud jde o proces definování potřeb. Eh, Vojenský výbor zajišťuje soudržnost mezi vnější akcí Evropské unie a parlament a především tento podvýbor vás bude podporovat. Více než 70 Evropanů uvedlo, že je znepokojeno otázkami bezpečnosti a obrany. Pane generále Graciano, můžete se s námi podělit o závěry posledního vojenského výboru ve formátu velitelů generálních štábů a můžete upřesnit svá očekávání. Děkuji. Merci beaucoup. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci, dámy a pánové. Dobré ráno. Zaprvé dovolte, abych vám poděkoval za pozvání, že to s vámi dnes mohu být. Je to pro mě čest a beru to jako signál toho, jak velký význam přikládáte vojenské komponentě Evropské unie. Jak mnozí víte, vojenský výbor Evropské unie to je výbor, kterému předsedám a jehož jsem zároveň mluvčím, je hlavním obraným orgánem, tedy 27 členských států Evropské unie se setkává díky eh, svým stálým zástupcům. Náš výbor poskytuje trvalé poradenství politickým orgánům ve vojenských otázkách ujišťujeme eh, je o tom, jaké jsou kapacity a jsme zahrnuti do rozhodovacích procesů uvnitř Evropské unie. Já jsem také prvot, my jsme také prvotním kontaktem pro velitele. Eh, podílíme se na vojenské diplomacii a jsme konzultantem pro vysokého zástupce Evropské unie pro zahraniční věci ve všech otázkách obrany a bezpečnosti. S ohledem na tuto roli se věnujeme monitoringu vývoje scénáře a poskytujeme poradenství. Dnes, abychom mohli diskutovat o těch vojenských iniciativách, tak vám nastíním, jak vnímám, vnímám stávající situaci v oblasti bezpečnosti. Nový rok bohužel nezačal nijak dobře. Situace v Líbii a v Iráku nikoho nepřekvapila. Ty symptomy tam byly už dříve, už po několik let. V Líbii a v Iráku tedy nic překvapivého, ale Teprve teď jsme viděli, jak mohutný dopad to má. Ta krize má mnohé regionální dopady, ale má dopady i na celou mezinárodní komunitu. Je to nebezpečný ten takzvaný efekt motýlých křídel. Je to sice daleko od Evropy, ale může to mít dominový efekt. Krize může působit další krize. Hovoříme o nových hrozbách, které přetrvávají. Většina z nich teď přichází z jihu, třeba z Libie, ze Sahelu a, sn- a to nás vede k tomu, že musíme znovu zvážit situaci. Máme tady ten takzvaný trojuhelník nestability. Tento trojuhelník se skládá z šíření mezinárodního terorismu v nejrůznějších formách i kvůli cizím bojovníkům. Pak jsou tady velké migrační vlny a celá bezpečnost tohoto kontinentu je určována tím, že tam vlastně stroskotali, zhroutili se státy. Máme tady Sahel, což je oblast, která nás vlastně spojuje. O tom se nedávno hovořilo i s panem Borelem. Ta situace je chaotická a stále se zhoršuje a my se snažíme eh, zasahovat v různých místech. Zasahuje ovšem i Rusko, Turecko, a Čína často mají strategii zaplnit mezery uvolněné jinými. Proto je nutno eh, reagovat rychle, než se situace dostane do bodu, odkud není návratu. Kdo by měl se chopit iniciativy? No, je jasné, že žádný národ sám o sobě nemá legitimitu k tomu, aby tak učinil. Proto tato krize nakládá další břemeno na ramena mezinárodního společenství. I na nás, jako Evropskou unii. Nechceme jenom reagovat, chceme být proaktivní. Je faktem, že evropské instituce eh, vnímají tuto svou povinnost, ale stejně tak musíme vědět, že Unie se musí prosadit jako globální hráč, jako silná Evropská unie. Proto musíme jednat rozhodně, rychle, musíme to bezpečnostní vákuum, které vzniklo tím, že se stáhly třeba spojené národy, nesmí být přenechány někomu jinému je to příležitost, kterou nesmíme promeškat. My se spoléháme na unikátní instrumentárium politické, diplomatické, ekonomické i vojenské. Je třeba mít optimální pozici pro akci. Musíme intervenovat jako globální hráč autonomně, nebo s partnery v rámci globální strategie. Tato krize se týká našich nejbližších sousedů. Já jsem přesvědčen, že dnešní krize není možno vyřešit jedním z těchto názorů, musí, na, jedním z těchto nástrojů. Musíme mít vyvážený komplex nástrojů. Na druhé straně Vidíme, že když se snažíme hledat diplomatická řešení, často zároveň musíme definovat bezpečnostní rámec, musíme používat voječné prostředky. Dnešní krize jsou velice komplexní a ve většině případů není možné uh, najít řešení bez vojenských nástrojů. Když hovoříme o vojenských nástrojích, tak to samozřejmě neznamená přímou účast v boji. Znamená to, že se pokusíme eh, podpořit vojensky ostatní nástroje, tak abychom vyřešili krizi, abychom deeskalovali situaci a pokusili se o návrat k normalitě. Nemůžete dnes jenom deklarovat, že dojde k nějakému příměří, musíte monitorovat situaci. Jako příklad tady mám, že Evropská unie zvažuje plně reaktivovat operaci Sofia, s dokonce větší e, aktivitou. Když se podíváme na další aktivity, tak je třeba vysnat silné signály. Pokud chceme být připraveni k akci v budoucnosti, tak je nutné mít kapacitu na takovéto mise. Kapacita, která nám umožní konat, znamená, že vyřešíme ideologické překážky a další věci, které nám brání. Musíme multilaterálně spolupracovat se všemi, kdo jsou ke spolupráci objektivní a využít maximální synergie abychom byli kredibilní zárukou bezpečnosti, musíme mít správné nástroje a správné schopnosti a kapacitu. V této souvislosti musím říct, že Evropská unie dosáhla v posledních několika letech ohromného pokroku. Máme instrumentárium, které nám umožní podporovat obrané aktivity Eh, zvrátili jsme naše strategie, převrátili jsme je ve skutečnou vojenskou kapacitu EDF. Opravdovým úspěchem bylo také ustanovení vojenské plánovací kapacity MPCC, která se věnuje monitoringu a plánování našich vojenských misí. Hlavní iniciativy které jsou v běhu, vyžadují velkou angažovanost i členských států. Musíme být důvěryhodní. Uvidíme, že to bude mít velký dopad na evropskou obranu. IDF, e jak jsem řekl, je nástroj, který má poskytovat finanční podporu v oblasti výzkumu tak, aby Eh, účastněné státy mohly lépe spolupracovat. Jedním z hlavních cílů je podpořit vojenskou eh, spolupráci, omezit plítvání zdroji i v oblasti průmyslu. Je třeba připomenout, že IDF e položil základní kámen pro evropský obraný průmysl – tak, aby bylo možno rozšířit jeho kapacity, což je e, důležitý nástroj pro dlouhodobou perspektivu. Navíc EDF je důležitý faktor pro lepší spolupráci ve strategické doméně. Je důležité zdůraznit, že to, čeho jsme dosáhli, v rámci EDF je užitečné také pro NATO. Proto se domnívám, že EDF je milníkem, je to jedna z nejlepších investic do evropské obrany. A to je důvod, proč si opravdu myslím, že kdybychom snad chtěli zkracovat, krátit zdroje určené na EDF, tak to v této historické chvíli není rozumné. Při poslední schůzi jsme dosáhli pokroku v této otázce. Zdůraznili jsme hodnoty a velkou potřebu skonzolidovat aktivity a dosáhnout hmatatelných výsledků. Také bych rád zdůraznil důležitou roli, kterou hraje vojenská složka v obraných procesech. Za prvé strategická úroveň. Je to zásadní pro rozhodování uvnitř Evropské unie i členských států. Secondly, main customer and primary user for... Za druhé, Dovedete si představit, že tyto role nám eh, klade na bedra eh, další eh, roli a odpovědnost, ale tuto odpovědnost rádi plníme, protože je to naše expertíze na poli. A tak jsme zapojeni do všech procesů. Realita je, zatímco vojenský výbor je plně zapojen do výboru jako PESCO nebo CAN. V EDF to, pro EDF to ještě neplatí. Myslím si, že vojenský výbor by mohl být aktivnější a přítomnější v mechanismu EDF eh, tím, že by poskytoval eh, vojenské poradenství bedlivě sledujeme vývoj a vždy jsme připraveni poskytnout eh, eh, poradenství eh, těm, kdo rozhodují. Faktem je, že naše vedomosti jsou oceňovány při naplňování misí a operací a chceme také tímto zajistit viditelnost politiky EU. Tento společný přístup k evropské obraně vyžaduje pragmatickou rovnováhu mezi kolektivním úsilím a odpovědností e, a implementaci tzv. Evropské obranné unie e, Zajišťujeme tím strategickou autonomii a promlouvání jedním hlasem. Navíc tím můžeme přispět k stávajícímu přeskumu našich misí, které se tím stávají robustnější a přesouvají se od výcviku k mentorování a doprovázení Hovořím tady o výcvikových eh, misích v Sahelu a eh, jinde. Poskytujeme eh, tedy výcvik eh, místním ozbrojeným silám, přispíváme k budování kapacit a poskytujeme poradenství vojenskému vedení. Když eh, zefektivníme mise, tak také přimějeme členské státy, aby přispívají k těmto misím a eh, tím pádem také omezíme, eh, respektive eh, vyřešíme nedostatek personálu. Závěrem, ještě jednou vám děkuji za příležitost vyjádřit se k tomuto tématu. Doufám, že jsem vám mohl zprostředkovat alespoň představu o naší činnosti, zejména pokud jde o eh, současné eh, eh, události. A chci vám ještě jednou zdůraznit, že jsme vám kdykoliv k dispozici a budeme kdykoliv eh, reagovat poradenstvím nebo odpovědi na otázkami naše znalosti jsou vám kdykoliv k dispozici. Ještě jednou děkuji paní předsedkyně, děkuji i členům a rád zodpovím za, na vaše otázky. Děkuji. Děkuji, pane generále. Nejdříve dám slovo koordinátorovi SD Svenu Mixerovi. Děkuji vám mnohokrát, pane generále, za velmi obsáhlou prezentaci a chtěl bych položit hned několik otázek. Minulý týden ve Štrasburku jsme hlasovali o naší výroční zprávě, pokud jde o společnou bezpečnostní a, a obranou politiku a jedním z hlavních témat byla právě strategická autonomie. Eh, my jsme diskutovali o obsahu této koncepce eh, v tomto podvýboru a také na plenárním zasedání a to eh, velmi bouřlivě a zdá se, že zatím nepanuje silný koncenzus o tom, co vlastně strategická autonomie EU obnáší a kde jsou její limity. Možná bychom eh, měli eh, definovat strategickou složku strategické autonomie, omezeně ji a neusilovat o totální nebo úplnou kapacitu, respektive úplnou autonomii, když se zapojujeme do vojenských operací. A moje druhá otázka se týká operací, a samozřejmě mise EU učinili výrazný příspěvek k řešení eh, řady krizí. Včera například jsme diskutovali o stále ještě probíhajících výcvikových a poradenských misích v Iráku a v Africe. A jeden z řečníků tady navrhl, že snad v budoucnu, když se budeme zapojovat do takovýchto výcvikových a poradenských operací, bychom měli zvolit takové řešení, kde by Evropská unie poskytla eh, výcvik a eh, poradenství, ale to ostatní, eh, respektive tu, ty obrané aspekty by spíše zajišťovaly ad hoc eh, koalice, že by to snad bylo efektivnější a, a eh, nejúčelnější. Souhlasíte s tím, že Evropská unie by měla být ambicioznější, když se zapojuje do řešení a urovnávání krizi a konfliktu, například v Africe nebo prostě vně našich hranic? Děkuji, pane generále. Ještě se sbíráme několik otázek a potom vám dám slovo na odpověď za EPP Chris Peters. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, Omlouvám se za spoždění, eh, ale já jsem hlasoval eh, v jiném výboru. Jsem velice rád, že můj kolega se zmínil o diskusi a debatě o evropské strategické autonomii a Eh, poukázal na zprávu, o které jsme hlasovali minulý týden ve Štrasburgu. Pane generále, doufám, že jste si eh, pročítal tuto část zprávy o té evropské strategické autonomii. Myslím, že už eh, skýtá důležitou odpověď na to, co si myslíme o této věci. Je to bod 20 a následující ale vyslechnu si vaši odpověď. Je to velmi důležité. Druhá otázka. EDF je eh, samozřejmě velmi důležitá a jak, jaký je vztah mezi tímto fondem Evropské obrany a, a tím, co děláte vy, Evropský vojenský výbor. Pokud vím, není to přímý, eh, přímé propojení, vy nemáte možnost přímo navrhovat projekty, musíte pracovat prostřednictvím rady, tedy eh, nemůžete přímo předkládat eh, návrhy EDF. Eh, co na to říkáte? Jak je na to váš názor? Děkuji. Pan Basesku má slovo. Děkuji. Vážený pane generáli, jedno riziko, o němž jste hovořil? Je zjevné, že pokud se chceme omezit na pouhou intervenci ve Středomoří a chceme zachraňovat lidské životy, tak se tento jev eh, bude šířit, eh, protože ho neřešíme u kořene. Není to snadné, je to složitá otázka. Není o tom žádná pochybnost, ale já jsem toho názoru, že stavět eh, nebo dostávat migraci pod kontrolu nutně vyžaduje velmi dobrou vojenskou a politickou spolupráci. Potřebujeme dohodu, readmisní dohodu s hlavními zeměmi, odkud pocházejí nelegální migranti. Druhá věc je, že musí zasáhnout v každém případě vojenská spravodajská služba, aby odhalila sítě převaděčů. Protože Velmi často lidé, kteří chtějí se dostat do Evropy, platí obrovské sumy peněz těmto sítím převaděčů, aby se dostali k našemu pobřeží. A to by nebylo možné, kdyby neexistovaly tyto mocné sítě převaděčů, které, myslím, státy, ve kterých eh, působí, tolerují. A já si myslím, že aby se snížil počet nelegálních migrantů, tak eh, je zcela zásadní rozbít tyto sítě převaděčů. A na závěr. Námořní pomoc. Pomoc na moři. To je věc, která funguje pouze v případě, že bude dodržena právní úprava a mezinárodní legislativa, která klade za povinnost eh, zachránit eh, osoby v nouzi. A já si myslím, že dnes eh, musíme na migrační jevy nahlížet z této perspektivy, kterou jsem zde načrtnul. záchrana těchto migrantů na moři a readmisní dohody s těmito zeměmi původu. Myslím, že je tam musíme posílat a musíme se na to připravit, protože jinak to bude úplná invaze. Protože všechny Důkazy svědčí o tom, že klimatické změny povedou ještě k zesílení migračních toků. Pokud eh, tyto lidi budeme zachraňovat z moře a na to se pouze omezíme, no tak tím ten problém nevyřešíme. Musíme zahájit diplomatický proces, abychom eh, uzavřeli readmisní dohody. Musíme rozbít sítě převaděčů, které spolupracují s vládami států, ve kterých působí a konečně zachraňovat tyto lidi na moři a vracet je zpátky do země jejich původu. Děkuji. Merci, Madame Bonfrisco. Děkuji, paní Bonfrisco. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den, pane generále. Děkuji za to, že jste přišel mezi nás a za ten váš eh, přednes. Já se omlouvám už předem i paní předsedkyně, že zde možná nebudu na vaše odpovědi, ale s velkým zájmem si je přečtu. Souhlasíme s vámi, že role EU v blízké budoucnosti je sázet na strategickou autonomii a stát se větším poskytovatelem bezpečnosti. A myslím si, že tváří v tvář eskalaci poslední době a tváří v tvář tomu velkému politickému, geopolitickému nepořádku, tak si myslím, že od monitoringu přes výcvik eh, po pomoc i vojenskou pomoc, především tedy pomoc vojenského typu v těchto oblastech, že to by mohla být velká příležitost. Souhlasím s tím, co zde před chvíli říkal kolega Basesku. A tomu, co tady říkal velmi správně, musím říci, že Sofia ukázala všechny své limity. Byla to operace, která selhala, ale pokud její využití v budoucnosti bude řízeno bezpečností naši hranic a také bezpečnosti ve Středomoří, protože to je klíč k bezpečnosti evropských občanů, tak k tomu budeme moci se vrátit, můžeme o tom znovu diskutovat a bude to možná užitečný nástroj. Ta role vašeho výboru vypadá tak, že by dnes podle nás měl být eh, viditelnější a více se podílet na využívání EDF, protože jinak hrozí, že to bude nástroj, který vzniká už eh, ve velmi složitých eh, okolnostech. Podíváme se na to, co nám třeba finské předsednictví přineslo. Chtěli to snižovat, jenomže v tomto okamžiku je zcela antihistorické a antiekonomické potvrdit to možnost na snížení prostředků v EDF. My bychom měli sehrát svou roli a my to dokážeme, abychom posílili tento fond, abychom ho naopak posílili. Jeho efektivní fungování podle mě musí být eh, implementováno prostřednictvím vašich znalostí, vašeho poradenství a musíte v tomto fondu sehrát zásadní roli, aby se zabránilo mrhání a zbytečným duplicitám, aby se nestrácely peníze na různých eh, rozbitých, eh, roztříštěných vizích, když vy máte vizi jednotnou a vycházíte také z výzkumu a vývoje. Co dalšího může ještě ten váš eh, výbor udělat? Děkuji, pane generále. Merci. Děkuji. A na závěr paní Aguilar. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám otázku pro pana generála. Děkuji, pane generále, za vaši skvělou přednášku. Podle vašeho názoru, jaká bude budoucnost spolupráce mezi NATO a EU? Toto je má otázka a chtěla jsem pouze poděkovat dvěma předřečníkům za to, že hovořili o tom velkém problému, který máme ve Středomoří s nelegální migrací. Jak dobře víte, Španělsko je jedna ze zemí, která také trpí touto absolutní migrací a musím říci, že nejsme země, která je dostatečně bohatá na to, aby mohla přijmout všechny ilegální imigranty, kteří klepou na naše dveře. A Navíc je zde jasný strach, který prožíváme každý den ve Španělsku, na našich ulicích, v našich městech, že za touto ilegální migrací, kteří, kteří, za těmi ilegálními migranty, kteří přicházejí, protože hledají lepší život, tak spolu s nimi přicházejí lidé, kteří nechtějí dobře žít a kteří nechtějí pracovat, ale chtějí působit zlo, chtějí eh, působit teroristické činy a jen využijí těchto migrantů, kteří hledají lepší život pro své děti. Ta kontrola musí být opravdu vyčerpávající a ve Španělsku my nejsme bohatá země a celá Afrika se k nám nevejde. Takže děkuji za to, co děláte, ale potřebujeme mnohem důkladnější kontrolu. A ještě jednou děkuji za vaše vystoupení a děkuji za to, že jste si vyslechl mou otázku. Děkuji. Pane generále, než vám dám slovo, tak i já bych ráda navázala na to, co jste zde říkal. Já vám za vaše vystoupení děkuji. Krátce jste hovořil o tom, že chcete, aby mandáty na mise Evropské unie se vyvíjely. Zmínil jste především Sahel a Somálsko s tím, že chcete, aby tyto mandáty už nebyly pouze výcvikové, ale byly také doprovodné. Můžete mi říci, jaké jsou reakce členských států v této chvíli? Včera dopoledne jsme měli dlouhou eh, část zasedání věnovanou Sahelu a myslím, že všichni kolegové si jasně uvědomili, že je naléhavé v Sahelu dělat více a dělat eh, to lépe. Myslím si, eh, že s tím souhlasí i členské státy, ale na to se vás ptám. A potom nemyslím si, že jste hovořil o otázce návrhu nebo iniciativy ohledně evropského mírového nástroje. A mě by zajímalo, jak se díváte na užitečnost tohoto evropského mírového nástroje. A dále, jak vypadají stanoviska členských států k tomu projektu, o kterém se hovoří vlastně už od roku 2018, tak eh, zda ten projekt brzy vznikne. Děkuji, pane generále. Skvělé otázky samozřejmě a také důležité a moudré. For some, I'm not even entitled. A odpovědět na některé ani nejsem oprávněn, pokud jde o politický rozměr. Začnu strategickou autonomii. Je to stěžejní bod v rámci globální strategie. Po mém soudu je to pilíř ale pro vojenskou složku spíše jednoduchý, patří to do jiné eh, domény. Eh, je nutno být věrohodný, neexistuje globální strategie, není možnost stát se poskytovatelem globální bezpečnosti bez strategické autonomie, která bude zapadat do eh, míry ambice, která musí být vyjádřena e, Evropskou unii. To neznamená, že strategie strategická autonomie má být autonomní na někom. E, strategická autonomie znamená být schopen něco dělat, když to nechtějí dělat jiní a nemají kapacitu implementovat tu misi. Znamená to, že nejste stoprocentně autonomní e, realizovat všechny mise. Hovoříme o spolupráci s NATO, to je otázka, respektive to je Organizace pro bezpečnost a obranu v Evropě, která má na starosti zajistit kolektivní obranu a ostatní úkoly, které spadají do rámce NATO to, ale v rámci strategické autonomie musíme zajišťovat ty operace, které máme. A, dokon, a jinak diplomacie ani politická činnost eh, eh, není, není způsobila. Když hovoříme o jiných typech misí, anebo například zajištění eh, embarga zbraní na moři, tak tady musíme mít k tomu nástroje, které zajistí tu úroveň ambicí. Musíme Eh, dosáhnout cílů, které jsme si vytkli, a to v souladu s, rozpočtu na ob, s rozpočtem na obranu, který máme k dispozici. Je to druhý největší na světě. V rámci jakékoliv mise, kterou chcete uskutečnit, ať už je to výcviková nebo nezávislá, musíte mít na to schopnosti, jinak nejste věrohodným partnerem u stolu. De facto strategická autonomie a globální strategie znamenají, že 27 zemí je 100, nebo jsou 100 hovořit jedním hlasem. To znamená vzdát se, a to dobře víme, troch, trošku své nezávislosti v zájmu nez, obrany a bezpečnosti, ale přesto zůstává každá členská, státa, každá členská země velmi důležitou, protože přispívá k naplňování těch operací. Musíme být ambiciozní, protože jinak propásneme příležitosti. A upřímně řečeno, neexistuje žádná jiná alternativa než strategická autonomie. Jinak ani nemůžeme začít přemýšlet o eh, eh, misích a operacích, aniž bychom měli tu strategickou autonomii. Nemůžeme ani mluvit o tom, že bychom se účastnili misí například v Libii, že bychom situaci monitorovali a sdíleli eh, eh, zkušenosti anebo vůbec naše dovednosti bez strategické autonomie. Máme Eh, své ozbrojené síly a eh, rozhodujeme, kam je vyšleme, eh, jakmile ale máme strategickou autonomii, ehm, vytváříme pro naše ozbrojené síly ehm, zázemí v oblasti vývoje výzkumu a tak dále a Evropská unie může zajistit také vysílání ozbrojených jednotek například do Libanonu a do jiných e, zemí. Pak se naše mise stávají věrohodnými, protože Evropská unie e, se toho účastní. Evropská unie má tedy autonomní prostor, který e, vychází z geopolitické situace, geostrategické situace je zdlouhavé to vysvětlovat, ale eh, pravděpodobně na to eh, po situaci v Libii už nebude hrát takovou eh, roli jako dosud a tudíž EU má odpovědnost a také své zájmy ve směru k Africe se k mořím kolem Afriky, což je nesmírně důležité pro EU a musíme mít nástroje k tomu. Je to integrovaný přístup, máme tyto ekonomické, diplomatické, politické nástroje a jsme eh, navíc podpoření eh, eh, vojskem. Samozřejmě neexistují jenom vojenská řešení, zejména v rámci organizace, jakou jsme my. ale účastníme se mnoha misí více než 40 let. Musíme mít ale k dispozici vojenské eh, kapacity, abychom eh, věrohodně podporovali různá úsilí. Když nejste eh, schopni rozmístovat lodi a ozbrojené síly, tak jste odkázáni k selhání. Ale tady máme otázku UTM, Somálsko, Mali, Střední Afrika. To je velice důležitý region eh, propojený s celým světem, samozřejmě Líbie. Tady máme tu kombinaci efektu motýlých křídel a dominového efektu. Máme tady povinnost bojovat s teroristy. Ty, ti teroristé přicházejí do Líbie, mají různé představy chalifátů a tak dále. A to je pak dominový efekt Střední východ, Magreb, Afrika. Ta tréninková výcviková mise je jednou z hlavních misí společné vojenské obrané politiky. Naším cílem je postavit na nohy a vybudovat bezpečnostní aparáty těch daných zemí, tak aby pak to provozovali už sami, ale to je opravdu velká věc, protože nebudujete armádu nebo bezpečnostní síly jen tak. Potřebujete monitoring, potřebujete lidi, potřebujete podporu. UTM. To je naprosto nutné, musí být robustnější, koncepčně odlišné. To není věc výcviku, to je věc budování kapacit. Jde tedy o monitoring, mentoring, jde o to poskytnout plnou podporu. V tuto chvíli ty tři mise jsou početně velice omezené. Není problém pro Evropskou unii je výrazně posílit – v tuto chvíli evropské síly nemají venké, velké zahraniční angažmá. Před deseti lety jsme měli období, kdy jsme měli pětkrát, šestkrát rozmístěné síly. Mohli bychom rozmístit daleko víc hned, ale v tuto chvíli ty mise asi nejsou dosti důvěryhodné, ať v členských státech, protože jsou malé, nejsou příliš eh, viditelné, poskytují ten výcvik. Takže kdybychom mohli zvýšit ambice, kdyby ty mise byly robustnější, tak bychom mohli poskytovat eh, plnohodnotné poradenství a také bychom mohli chránit své vlastní síly. Ale tyhle mise probíhají v jednom z nejnebezpečnějších regionů světa. Takže když tam sice provozujete výcvik, nemůžete se vyhnout tomu, že na vás někdo začne střílat. Když jedete v Somálsku do výcvikových teriorů, jedete přes Mogadišo, tak tam potřebujete ochranu, protože vás mohou ostřelovat a přesto je to výcviková mise takže je to velice složité. To vyžaduje opravdu jiný přístup, další síly a další projekty ze strany Evropské unie. Řekl jsem, že mise se musí plně chránit, velitel za to nese odpovědnost. Poté jakmile tu ochranu poskytuje jedna jediná země, no tak pořád jste na té misi. Francie, Španělsko, Německo, to není relevantní. V každém případě je součástí mise. Jsou mise, které by měly mít větší podporu, ale mám teď na mysli evropskou misi, ne nějakou koalici. To jsem už říkal v souvislosti s Mali. Tam bylo pět misí. Mm, mise Spojených národů, francouzská mise Barkán, eh, máme místní síly Evropskou unie. Jde také o koordinaci a my jsme ti jediný, kdo poskytuje výcvik. Ti ostatní k tomu nemají oprávnění. Máme tam tu skupinu 5G Sahel. Ta, za, oni zatím nemají ještě všechny instrumenty k tomu, aby mohli převzít to do vlastních rukou. jak tady bylo řečeno, řekl to pan prezident, tak pokud neuspějeme, tak to bude náš neúspěch. Sahel si sám nepomůže bez naší podpory. Africký roh, totež. A my musíme, po mém soudu, převzít odpovědnost. Oh, okay, we can put the European Peel Facility in this just because it's important the EPF e is a very IPF je velice důležitá iniciativa. Je to nová, efektivnější, jednodušší forma financování, poskytování zdrojů, finanční podpora státům a partnerům mimo, dejme tomu, Gruzii a podpora členským státům pokud mají nedostatek, jsou to jisté finanční kompenzace. Už jsme o tom hovořili. Evropská mise, jde tam ta země, platí za všechno. Spojené národy normálně platí jenom vojáky. Takže když už neplatí za ty vojáky, tak mít aspoň finanční nástroje třeba na benzín, na eh, vybavení protože ani při tom výcviku je nemůžete nechat pohybovat se po terénu bez vybavení. My se snažíme poskytovat tuto podporu. EDF. EDF je milníkem. V tuto chvíli to suma asi 13 miliard eur, která by měla být využívána efektivně a opakovaně bylo řečeno, že pokud Spojené státy postaví, vyrobí tank, tak je to tank jednotlivec a není tam žádný škálový efekt a nevyužíváme efektivně zdroje, nemáme originální náhradní díly a to všechno by mohlo pomoci při budování efektivnějších nástrojů. V tuto chvíli hovoříme ve vojenském výboru o tom, že je dostupné mnoho zdroj, zdrojů, ale všechny ty systémy jsou jeden od druhého odlišný a celé je to neefektivní. Je třeba postarat se o o koordinaci. Žádná země by neměla zvažovat, že bude budovat jakékoliv velké zbrojní systémy. Evropa bude podporovat vzniky částí těch systémů, protože chceme, aby ty peníze byly využívány řádným způsobem. Účast v Evropském obraném výboru. My jsme součástí mnohých scénářů. Cílem tohoto projektu je mít určitý seznam nedostatků a nedostačujících kapacit. A přesně tyto nedostatky jsou místa, na která bychom se měla soustředit prostřednictvím EDF. Já nesu odpovědnost za vojenskou část toho, co politická úroveň si přeje učinit v systému bezpečnosti. Samozřejmě na politické úrovni je třeba rozhodnout, zda je to v pořádku ale je to stejný úkol i pro EDF. Je potřeba, abychom vysílali své vojenské poradce, je třeba zjistit, jaká je situace, protože jinak prostě to bude pouze průmyslová aktivita. Já si myslím, že tato perspektiva by mohla mít velký dopad. A jako předseda vojenského výboru by jsem připraven spolupracovat blíže s komisí a dalšími místy. Jde o to, abychom poskytovali kapacity protože členské státy si to žádají. <laughs> migration at political level, technical level, migration is an effect of the crisis. Migrace je v podstatě projevem té krize. Musíme se snažit vyřešit kořeny těch problémů. Migranti jsou obětmi té krize ty jejich země jsou destabilizované, je tam válka, terorismus, vládne chudoba, projevují se klimatické změny, populace roste bleskovým tempem a to všechno tu situaci zásadně ovlivňuje. Nemůžeme se věnovat jenom jednomu z těch problémů. Musíme řešit všechny. Terorismus, migrace, destabilizace, Evropská unie se musí snažit řešit všechny tyto problémy. Proto jsme se vydali s tou silnou misí do Sahelu, abychom poté, co jsme propásli tu šanci v Líbii, tam ta krize začala v roce 2011, takže je to devět let, možná, že před devíti lety měla Evropská unie najít společný hlas a mohla by mít šanci. Ono není nikdy pozdě. Je třeba věřit a konat, ale jedna z těch akcí, které probíhají, je akce Sofia. To je jediná mise, která v tuto chvíli existuje a propojuje Evropu a Středomoří. Vybudovat další misi trvá měsíce. Buď to půjde prostřednictvím Rady bezpečnosti OSN, a nebo prací, prací v Radě Evropy a žádostí dané země. Sofia existuje, máme obnovený mandát a naším úkolem není eh, bojovat proti migrantům. Naším úkolem je narušit převaděčské sítě a poskytnout výcvik pobřežním hlídkám. My jsme Evropané, naše lodě a naši velitelé budou vždycky povinni zachraňovat lidské životy. To platí dokonce i ve válce. Dokonce i za války musíte bránit, chránit a zachraňovat lidské životy na moři. To je bez diskuse. Jediná věc, kterou teď můžeme udělat, je embargo. A když jsem tohle řekl, tak v podstatě musíme reagovat rychlým a řádným způsobem na to, abychom e, zaplnili všechny vznikající mezery protože to je pak relevantnější než počet migrantů, které eh, třeba zachráníme. Sta tisíce lidí jsou v Libii připraveni odejí, opustit jí, pokud se situace zhorší. My se musíme soustředit na tu situaci na ty operace, které již existují. Já podporuji výrazně operaci Sofia. Je to dobrý koncept a samozřejmě v tuto chvíli jsou tam problémy, které se týkají podpory při vyloďování, ale bylo by strašné, kdyby 27 nebyla schopná vyřešit situaci těchto migrantů, protože musíme se postarat o to, abychom navodili situaci bezpečí, abychom prosadili příměří a pak je možné monitorovat další operace. Evropa a NATO, my chceme spolupracovat to je součást globální strategie, nejenom proto, že 22 z těch 27 zemí je členskou zemí NATO a jak jsem řekl, my chceme mít opravdu intenzivní spolupráci. V tuto chvíli spolupracujeme v Bosně a Hercegovině, to je akce Berlín Plus. Zatím se nekonají další mise pro nesouhlas jedné ze zemí a je třeba mít politickou vůli k řešení problému. To je otázka Středomoří, to je otázka hlavně na členské státy. Pak musíme najít technické možnosti, podporovat společný výcvik, ale také jsme zpátky u té strategické autonomie. To bude povinná věc, protože budeme využívat společné struktury na to pro evropské akce, tedy Bosna a Hercegovina. Nevedeme žádnou diskusi o těch misích v tuto chvíli. Thank you. Děkuji vám. Euh, pane generále, děkuji za tyto velmi úplné, velmi jasné, velmi angažované odpovědi. Můžete se spolehnout na podporu tohoto výboru, protože máme stejné zájmy jako vy. Děkuji, pane generále. Vážení kolegové, a teď přistoupíme k poslednímu bodu na pořadu jednání. A já vítám naše řečníky, Kami Grant, který je zástupcem generálního tajemníka NATO, Aleksandru Hopp která je ředitelka pro výzkum pařížské kanceláře Německého Marshallova fondu. Budeme zde mít první výměnu názoru o NATO. To je aliance, která slaví 70 let eh, ve velmi eh, napjaté mezinárodní situaci a velmi proměnlivé. Aliance je prvním přispěvatelem k naší bezpečnosti, k bezpečnosti evropského kontinentu. V průběhu své existence se musela neustále přizpůsobovat novým bezpečnostním a obraným výzvám, například boji proti terorismu, Eh, který se vyostřil po 11. září 2001. Vedlo to k první aktivaci článku 5 Washingtonské smlouvy a nebo také boj proti hybridním hrozbám. 3. a 4. prosince v Londýně hlavy států a vlád eh, členských států NATO uznali význam vesmíru v oblasti obrany. A také se rozhodli, že zahájí reflexy o budoucnosti NATO, o jeho cílích, protože nelze popřít, že otázka dlouhodobé strategie NATO je velmi akutní v mezinárodním kontextu v současné době, který je charakterizován návratem k unilateralismu a konkurencí mezi velmocemi a nástupem jiných nových států, návratem k nacionalismu a vznikají také otázky ohledně samotného smyslu spojenectví, tedy aliance. Londýnská schůzka nakonec nebyla pouze schůzkou eh, účetních, eh, kteří hovořili o dodržování rozpočtových požadavků, protože aliance to je hlavně tedy soulad názorů. Přijetí Londýnské deklarace připomíná, že jednota, solidarita a soudržnost jsou základní principy aliance. Dnes je důležité zamyslet se nad tím, jak bude článek 5, to znamená solidarita mezi spojenci, navázán na konzultaci těchto spojenců. Jsem ráda, že byl zahájen proces eh, o politické dimenzi NATO, protože je zde velký rozdíl mezi tím, když je někdo spojencem a někdo jiný je považován za závislý stát. Nikdo nestoupil do aliance proto, aby mu byla vnucována cizí rozhodnutí, která potom mají dopad na jeho vlastní bezpečnost. A příklad Turecka samozřejmě vyvolává velmi akutní otázky ohledně fungování aliance. Musíme si také položit otázku ohledně působnosti NATO ve světě ve chvíli, kdy prezident Trump chce více zapojit NATO na Blízkém východě, aniž by se přesně vědělo, jaký je význam tohoto očekávání a zda by tento význam mohl být takový, že by umožnil větší sílu Američanů v této oblasti. Máme zde také iniciativu, která chce posílit evropské obrané kapacity a spolupráci mezi Evropskou unii a NATO. V Londýně bylo dosaženo bezprecedentního pokroku v této oblasti a bylo to přivítáno. Byla bych ráda, kdyby se náš podvýbor účastnil definování našich cílů v oblasti naší spolupráce a její posílení především pokud jde o úzký dialog s představiteli NATO. Nejdříve dám slovo Alexandře Hopšefer na 10 minut. Eh, Camille Grand bude mít eh, také 10 minut poté a zahájíme nakonec rozpravu. Děkuji, děkuji Natalie Loazo, děkuji všem za to, že dnes přišli. Je pro mne velkým potěšením, že mohu diskutovat o NATO v době, která je velmi složitá pro tuto alianci z důvodů, které zde byly zmíněny. Přejdu do angličtiny, protože jsem si připravila svou prezentaci anglicky, ale tady všichni mluví dvěma, třema jazyky, takže to bude fungovat úplně v pořádku. States and France, and so our role... Naše role je eh, dnes mít evropskou a transatlantickou konverzaci o tématech, která jsou v sázce jak pro Evropu, Američany a transatlantické spojence. A když máme diskusi o NATO, tak se ráda vždy eh, vztahují a ostatně eh, eh, to znáte, eh, Steve Boltz eh, v roce 97 to otiskl eh, v časopise Survival. Je to článek pod názvem Why Alliances Endure or Collapse. Proč spojenectví vydrží nebo se zhroutí? A je zajímavé vracet se k jeho argumentům z té doby a shrnout je. V podstatě mm, říká to, o čem diskutujeme dnes. Na to spočívá na dvou pilířích. Jednak společné společné zájmy a jednak eh, společenství hodnot eh, a jsou propojena. Eh, to znamená, když jeden pilíř je zranitelný a zraněný, tak ten druhý trpí totéž. Já bych nyní ráda obrátila vaši pozornost k tomu, co považuji za čtyři hlavní problémy, na které se musíme zaměřit. Chceme-li ehm, provést vážnou analýzu budoucnosti na to jednak ehm, měnící se eh, vnímání hrozeb, za druhé otázka eh, věrohodnosti, za třetí otázka politického vedení, vůdcovství a vliv domácí politiky na to, jak eh, se vztahujeme k NATO a za třetí to, co zmínila Natalie Luazo, totiž Evropa a jak se může Evropa stát účinnějším bezpečnostním pilířem a jak posílit trans transatlantické nějakou vazbu. Za prvé, eh, vnímání hrozeb, a to souvisí i se solidaritou, s čímž zápasíme v posledních letech. Souvisí to tedy s, tou eh, jeho, s tím jeho východním eh, křídlem. Já to velmi nemám ráda, protože si myslím, že to propojení těchto křídel mm, není zcela zjevné, zejména když se podíváme na Rusko, tak to není velmi užitečné diskutovat tady o vnímání hrozeb v rámci aliance tímto stylem, ale mm, otázkou je, jak spojenectví v 21. století eh, se má adaptovat na hrozby v 21. století. My jsme stále eh, eh, uprostřed tohoto procesu. Co to je, když hovoříte o tom, co je to spojenectví, co je to aliance? Na Aliance spojenectví je evoluční koncepce, eh, reaguje na politiku, eh, na eh, vyvstávající a zanikající hrozby. A když se podíváte na ty tři koncepce, 1991 konec studené války, dále konec války v Kosovu a pak afgánská válka nebo válka v Afganistánu. Vidíme, že strategie, adaptační proces aliance je pohled poháněn eh, krizemi, to znamená procesem eh, eh, ze zdola nahoru a také americkými prioritami Eh, máme nyní heslo Amerika na prvním místo, na prvním místě a na to je údajně americkou organizací. Ano, je to tak. Máme tady globální agendu NATO. Eh, to znamená, jde o to, jak může NATO dále eh, hrát globální roli, to znamená řešit technologii čínskou výzvu a klimatický boj a tak dále. To vše zapadá i do amerických zájmů. Chci zdůraznit, že po 11. září 2001 my, Evropané i Američané, spojenci, jsme uvízli v jakési strategické paralýzi paralýze globální válkou proti terorismu a stále se pohybujeme v tomto rámci, rámci boje proti terorismu a generální projev generálního tajemníka NATO mm, před dvěma dny eh, to zdůraznil. To znamená, že mise na to by měl být boj proti terorismu, boj mm, číslo dva Rusko a pak e, za třetí Čína. Takže stále se pohybujeme v tomto e, e, rámci a to nás do jisté míry brzdilo v jakémsi širším strategickém rozletu. A najednou si uvědomujeme, že Čína roste rychleji, že Rusko je také hráčem nejenom na východě, ale i globálně a že technologie je kritická geopoliticko-strategická výzva. Takže je na čase, abychom učinili krok zpět a pouvažovali o těchto hlubších trendech, které se zrychlují a které se snažíme dohnat a které eh, jsou i cílem té strategické revize, eh, eh, již na to prochází. To je tedy můj první bod. Druhý se týká transformační agendy na to jejich priorit. Zhusta se diskutovalo o, mm, Trumpov, o Trumpově prohlášení o NATO o e, tedy stabilitě na to. Já mám pocit, že panuje e, slabá chuť spojenců e, prohloubit zapojení na to. Středním východě generální tajemník hovořil spíše o prevenci než o intervenci v tomto regionu. Myslím, že se eh, nacházíme spíše v jakési strategii containmentu, to znamená zastavení, um, omezení toku, například eh, uprchlíků a tak dále. A přitom je ale na to aliance vojenská eh, a Přitom ale to, ten vojenský nástroj eh, se nepřizpůsobuje výzvám, které vidíme ve zhroucených státech, v terorismu a tak dále, což vyžaduje spíše hybridní nástroje. A tady by měla EU a NATO více spolupracovat. Ale v rámci mm, Evrop, eh, pardon, amerického eh, přístupu k věci, vidíme, že Pentagon eh, eh, přehodnocuje eh, svou vojenskou politiku všude v Africe, na Středním východě, všude uvažují, jak by na to mohli mm, posílit tam, kde se američané stahují a to souvisí skutečně s americkou politikou. A Sahel je velmi zajímavým příkladem protože Pentagon má eh, koncem ledna předložit plány částečného stažení a to má zjevné dopady pro nás, pro Francii, převážně vtedy v Sahelu, ale také pro evropskou bezpečnost. A co mě zarazilo, já jsem mm, byla součástí politického plánování během invaze v Libii a konzultovala jsem to s Američany, kteří říkali, že mm, Evropané to chtějí delegovat na to, ale přitom Američané jsou také členy NATO. A Stejný pocit mám nyní ze Syrii, ze z Libii, s Irákem, že NATO má posilovat svou roli jako kdyby se mělo jednat o přesouvání břemene a nikoli sdílení břemene. Tady si myslím, že bychom měli vést s našimi americkými spojenci eh, hlubší diskusy. Druhá otázka, důvěra a hodnověrnost. Myslím, že Tady eh, je určité odpojení eh, toho politického a vojenského pilíře to, A turecký vpád do severní Sýrie toto vyjevuje bez konzultací to probíhá. Otázka ve Francii je už od roku 2013 eh, silná, eh, zda můžeme skutečně spolehat na a počítat s americkým eh, spojencem. A když se na to ptáme, tak to znamená, že ten eh, zásadní a zakladající princip to, to znamená důvěra, je spochybňována. A to eh, je podle mě nesmírně problematické. Není to poprvé, že se ptáme tuto otázku nebo klademe důraz na více politických konzultací eh, Vracíme se tím k politické krizi v roce 1956, kde byl také zdůrazňován prvek politických eh, konzultací, dále eh, rok 1957, eh, ale tady to skutečně musíme prohlubovat i tím, že budeme provádět určitá cvičení v v podobě přehodnocování významu nedávných um, uh, vojenských cvičení uh, uh, na to, jaká jsou jaké jsou dopady, výsledky posledních vojenských operací na to například od roku 2001. Co nevyšlo, co můžeme napravit? Jednoduché srovnání před 20 lety jsme eh, eh, liberální intervence jsme prováděli liberální intervence a eh, USA je vlastně zárukou demokracie, dále nedostatek zásadních výzev západní demokracie. Když to vidíte v dnešním kontextu, tak máme jiný obraz. Za prvé, USA se stahuje eh, ze své role eh, globálního vůdce za druhé, Evropa je velmi eh, rozdělená. Podívejme se na Libii a další problémy. A číslo tři, máme autoritářské země, které jsou čím dál tím více intervencionistické. Asi eh, tím i využívají naše eh, rozdíly a rozpory. A tady se musíme zamyslet nad eh, nedostatkem naší politické soudržnosti. E, protože to má dopad na naši věrohodnost a má to dopad na důvěru uvnitř aliance. A za třetí e, vedení, tady opět zdůrazním USA. Myslím, že vedení USA je stále velmi přítomné v NATO. Představa globálního NATO, které slouží americkým globálním zájmům. Vracíme se k tomu. Myslím, že to je cena našeho vlastního úspěchu, protože jsme navýšili obranný rozpočet a nyní Trumpova administrativa vidí výhody na to, což je dobré, ale na druhou stranu to může mít i nevýhody, protože Trump jak si stále určuje eh, agendu na to a nevěřím vůbec eh, v tu debatu, že USA se hodlá stáhnout z NATO. Naopak, myslím, že USA bude nadále potřebovat NATO, bude do NATO investovat a bude nadále eh, eh, od nás eh, vyžadovat lecos z jednoduchého důvodu, že v globální soutěži s Čínou je na to z washingtonské perspektivy NATO vnímán jako důležitý globální nárazník, pokud jde o zachování americké hegemonie a také důležitého eh, trhu obraného. Takže je tady úsilí o určitý ty transatlantický obchod na straně jedné USA chce zůstat eh, spolehlivým partnerem v NATO, i když postupně snižuje své Eh, vojenské příspěvky a vyměnou za to eh, Washington bude žádat EU, aby snižovali eh, čínský vzestup a aby omezovali prodej zboží a Číně a tak dále. A to bude mít přímé důsledky. Ehm, a po roce 2020 tedy budeme v přímých v přímém přenosu sledovat americké volby. Ehm, možná, že se mírně změní diplomatický jazyk, ale problematika 2% sdílení zátěže přístupu k Číně Evropa jako nástroj eh, v té globální soutěži eh, s Čínou, eh, to vše zůstane zachováno. Já žiji ve Francii a vím, že francouzský postoj bere v potaz eh, strukturální hlubší trendy a myslím, že musíme předvídat ty hlubší trvalejší trendy, které hluboce proměňují americkou politiku a mm, obranou pozici. A tím se dostáváme k debatám o eh, strategické eh, autonomii EU. Vím, že už jste o tom diskutovali s generálním tajemníkem NATO, ale chci být provokativní. My to již děláme, my již jednáme a konáme strategicky různým způsobem, diplomaticky ve vztahu k Iránu, tím, že nepřijímáme americká rozhodnutí, i když jsme byli donuceni ehm, se trošku přiblížit k americké pozici klima ani tady nenásledujeme americký postoj. Když se podíváme o otáz- na otázku eh, námořní bezpečnosti, například eh, Hormuzská úžina, platí to tež, taktéž, takže řada, v řadě oblastí tady eh, přemýšlíme autonomně ve srovnání s americkými rozhodnutími a myslím, že to je velmi zdravý proces co, co nás Evropany ještě stále rozděluje, myslím. A, a kde musíme přidat, e, je mít lepší, hlubší představu o směřování e, transatlantického procesu, o tedy e, vývoji trajektorie e, toho transatlantického vztahu. A v tomto mm, ohledu musíme v debatě pokračovat. E, je zde středo, východo, skandinávské společenství zemí, které vlastně drží tu transatlantickou vazbu Francie říká, že eh, tedy eh, chce být dobrým partnerem eh, USA, pak um, Německo, Velká Británie říkají, chtějí uvažovat, že chtějí uvažovat nezávisle a mm, Spojené království říká, že chtějí také přemýšlet nezávisleji na uh, Spojených státech a přitom upřednostňují rámec na to A pak ještě poslední eh, slova s závěrem. Myslím, že Místo toho, abychom se zaměřovali na debaty o strategické autonomii, zdali eh, eh, se USA odpoutává od evropské bezpečnosti a tak dále, musíme získat širší povědomí o evropských bezpečnostních zájmech a to znamená také, jak se stát relevantním hráčem v této globální soutěži mezi USA a Čínou. A tady bych učinila tři doporučení. Myslím, že budoucnost Evropy jako bezpečnostního hráče a tudíž budoucí síla transatlantického transatlantického vztahu bude podmíněna tím, co můžeme Evropané udělat ve třech ohledech. Za prvé s USA, boj proti terorismu. Myslím, že Čína je problémem, kde musíme spolupracovat transatlanticky více. Za druhé bez USA a to už eh, činíme eh, v mnoha ohledech. Tady je koncepce strategické autonomie uplatňována a třetí bod, co můžeme udělat s jinými zeměmi nebo mocnostmi, protože někdy, někdy to vnímáme nebalisticky, ale my musíme vnímat eh, eh, věc geopoliticky geopoliticky. Někdy transatlantický vztah nestačí, někdy musíme vnímat partnerství šířeji a dokonce i s komplikovanými partnery, eh, s Ruskem, Tureckem a dalšími. Takže můj pohled eh, na transatlantický vztah není pesimistický. Myslím, že se blížíme k jakési narůstající Um, kompartmentalizaci, kde sdílíme zájmy čím dál více a pak také musíme uh, věci vidět na jedné straně autonomněji, ale na straně druhé také uh, myslet na spolupráci s jinými zeměmi. Děkuji, bylo to velmi zajímavé, ale bylo to trošičku dlouhé a já myslím, že ještě o tom budeme diskutovat a předávám slovo Kamiovi Grandovi. Děkuji. Já vystupuji jako druhý, to je velmi pohodlná pozice. Alexandra už pokryla celou řadu věcí ohledně strategického prostředí, takže od toho se nebudu muset zdržovat. Můj šéf, generální tajemník NATO, byl před dvěma dny v tomto výboru, takže tady přednesl také celou řadu důležitých témat, jako je například transatlantický vztah, americká působnost v Evropě, spolupráce mezi NATO a Evropskou unii a také význam naší spolupráce v boji proti terorismu, výzvy související s Ruskem, nové technologie a tak dále. Takže určitě budu moci být stručnější, i když se vrátím k některým z těchto témat. Jsem velmi rád, že mám tuto příležitost eh, představit eh, pohled na to v rozpravě o bezpečnosti a obraně v Evropě. NATO je samozřejmě důležitým aktérem v této rozpravě. Budu mluvit francouzsky, ale mluvím taky trošku anglicky. Eh, občas taky něco anglicky řeknu, protože mám poznámky v angličtině. Na úvod eh, chci zmínit jeden bod, eh, který Alexandra neuvedla příliš do detailu, nerozvedla příliš do detailu, ale je to velmi důležité a to je transformace na to v uplynulých pěti letech. Od eh, krymské krize se na to velmi změnila. Už 70 let je tento cíl, jak jsme si tedy připomínali to 70. výročí Eh, v Londýně. Neustále tedy proměnný, protože jsme měli studenou válku, Balkán v 90. letech, potom článek 5 po útocích ve Spojených státech, to byly ty hlavní mezníky. Ale dnes jsme v situaci, která možná tedy není nejnebezpečnější, ale určitě je nejméně předvídatelná v tom smyslu, že se nacházíme v situaci, kdy na tom východním křídle máme Rusko, která velmi silně prosazuje svou strategickou agendu. Máme zde takovou nestabilitu na jižním křídle aliance, to jsou věci související s terorismem, ale také hrozby, takzvané hybridní a kybernetické hrozby. A samozřejmě rychlost technologické transformace a nárůst síly a moci Číny, nejen jako velmoci v Ázii, ale je to aktér, který se čím dál více prosazuje i v euroatlantském prostoru. Takže je to skutečná transformace, která se postupně projevila určitými věcmi. Na jedné straně se uznávají hrozby a přizpůsobení našeho obraného arzenálu těmto novým hrozbám. Znovu se posiluje kolektivní obrana. Tento úkol byl v minulosti méně důležitý, ale teď se to projevilo několika věcmi. Modernizace struktury vedení poprvé od konce studené války, se podstatně posílila struktura vedení, také se zvýšila reaktivita našich sil a klade se důraz na síly rychlého nasazení, ale také nasazení sil ve východní části aliance, to znamená v Polsku, v pobaltských zemích, to byla také součást důležité, nebo důležitá součást naší reakce po krymské krizi. Potom jsme se obrátili také k novým hrozbám, kybernetická, hybridní hrozby, také hrozby ve vesmíru. Jak připomněla vaše předsedkyně, bylo prohlášeno, že vesmír je také prostor pro spolupráci. A to na našem zasedání v prosinci, protože tam jsme hovořili o těch různých oblastech spolupráce, pozemní, námořní, kybernetická a vesmír. Je dobré mít na paměti čísla. Narostla také síla rozpočtu eh, na obranu našich spojenců i Kanada. A je to bezprecedentní nárůst od konce druhé světové války. Na konci tohoto roku kumulovaný nárůst je 130 miliard eur, tedy dolarů, to je 117 miliard eur navíc, které spojenci v Evropě a Kanada utratili od roku 2016. To je opravdu obrovský nárůst a znamená to ročně téměř rozpočet takové země, jako je třeba Německo nebo Spojené království. Jako kdybychom přidali tento rozpočet každý rok k tomu k těm výdajům na obranu. Dohromady i z USA je to 360 miliard eur uplynulém desetiletí. Je to opravdu velký nárůst a samozřejmě to svědčí o tom, že v uplynulých desetiletích eh, náš eh, arzenál, náš obraný arzenál trochu zastarala, bylo je třeba také opravit. Teď dovolte, abych pohovořil chvíli anglicky, abych zmínil několik dalších bodů, které jsou důležité. Především fakt, že Spojené státy mají závazek vůči Evropě a k tomu se možná vyjádříme. I v uplynulých letech tento závazek vzrostl a my to často přehlížíme, protože se zaměřujeme na politické debaty, ale ve skutečnosti Spojené státy mají více jednotek, které se více podílí na výcviku a dalších eh, úkolech v Evropě než eh, před dvěma lety. Teď jsme měli, nebo tedy budeme mít eh, největší americké cvičení v Evropě Defender 24. Takže zasedání v Londýně v prosinci hlav států a vlád proběhlo dobře, ale také bylo velmi jasné, že strategická debata mezi spojenci, eh, je tedy pořád velmi živá. Alexandra se o tom také zmínila. Ty debaty podle mého názoru se točily kolem tří otázek, které mohu eh, krátce zmínit. Už jsme se jich dotknuli. Sdílení březené, břemene, to je ten dvouprocentní cíl, což nám připadá poměrně rozumné eh, v porovnání s tím za studené války, kdy to bylo téměř 3%. Potom debata o tom, kdy jsou největší hrozby a protivníci, tady jsou různé náhledy, ale samozřejmě si myslím, že je zavádějící rozdělovat mezi těmi, kteří jsou zaměřeni na východ a kteří jsou zaměřeni na jih, když se zamyslíte nad Ruskem. Rusko je velmi aktivní i na jihu a samozřejmě terorismus na našich hranicích. To bohužel je věc, kterou jsme viděli při celé řadě příležitostí a to také souvisí s debatou o posílení soudržnosti mezi spojenci. Ta adaptace pochopitelně není dokončena, my v tom neustále pokračujeme a to je účelem toho, čemu říkáme proces reflexe, který byl zahájen v Londýně, bude probíhat v příštích měsících. Spojenci se zaměřují na svou geopolitickou roli, hovoří o tom, jak ji posílit. A teď rychle zdůrazním několik dalších bodů. Tato adaptace neprobíhá ve váku. I když jsme v jiné části města, tak eh, nejsme ve své bublině. Jsme organizace, která úzce spolupracuje s partnery s některými členskými státy, jako je Finsko a Švédsko, ale pracujeme také s OSN, OECD, Africkou unii a především s Evropskou unii. Máme 22, brzy budeme mít tedy 21 společných členů a jak vám říkal generální témník v úterý, jste vnímáni jako dvě strany téže mince. A to vedlo k bezprecedentnímu úsilí na poli spolupráce NATO-EU. Máme společné prohlášení, který, které podepsal náš generální tajemník a předsedové Juncker a Tusk. Samozřejmě tato spolupráce není vždy jednoduchá, ale já ve své funkci, ve které jsem už tři roky, jsem pozoroval obrovský pokrok v této oblasti a každý týden hovořím s evropskými protějšky, ať už je to Evropská obraná agentura, Evropská služba pro vější činnost, Evropský vojenský štáb a teď čím dál více i Evropská komise. Je zde pár nedořešených otázek, některé se točí kolem toho, jak třetí země se zapojí do Evropské obrané iniciativy. To je citlivé pro spojence. Pak se zde hovoří o tom, eh, jak využít dobré politické vůle, která existuje na nejvyšší úrovni. Ale myslím si, že je pravděpodobné, že příštích letech se to stane důležitějším tématem a je to věc, na které se pracuje. Musíme pracovat na kapacitách, na hybridních hrozbách. Myslím si, že ta konverzace s Čínou, o které eh, hovořila Alexandra, to je věc, která je zcela zásadní to prostředí eh, je velmi důležité. Hovořili jsme také o 5G. To jsou věci, které musí být zohledněny. I proto, že máme stejnou vůli, abychom byli silní a abychom zachovali řád založený na pravidlech i v tomto novém prostředí. Jsme přesvědčeni o tom, že obě dvě organizace jsou důležité jak eh, pro světové hospodářství, tak eh, pro vojenské prostředí a v této oblasti jistě dává smysl pracovat velmi úzce společně a my jsme o tom přesvědčeni, eh, když společně čelíme hrozbám. Na závěr dovolte, abych řekl, že samozřejmě abychom eh, mohli zachovat svou pozici, kdy budeme schopni odstrašit, eh, tak budeme muset dále modernizovat naše vybavení, spolupracovat s našimi partnery, včetně Evropské unie. V NATO věříme v silnější evropskou obranu a ta nedávna iniciativa eh, by měla dosáhnout toho, že EU bude silnější, alespoň bude více investovat do Evropy, bude mít eh, více prostředků na obranu a také to povede k silnějšímu spojenectví. Potřebujeme vysokou úroveň strategické spolupráce a ambicí a musíme konkretizovat ten každodenní vývoj ve společné práci. Musíme využívat tyto nástroje a musíme je zhodnocovat. A to vyžaduje pragmatismus a řekněme, takový zdravý solský rozum od nás všech. To je věc, které musíme věnovat pozornost. A tím bych rád uzavřel s tím, že znovu poděkuji paní předsedkyni za její milé pozvání. Těším se na vaše otázky a na další spolupráci na konkrétních tématech, včetně těch, které souvisí s investicemi do obrany, to je moje portfolio. Týká se to také spolupráce v oblasti technologií, jako je obrana proti střelám, což je tedy další raketám, což je tedy další téma, které by pro vás mohlo být zajímavé. Děkuji. Než dám slovo různým kolegům, bych ráda ještě navrhla, abychom trošičku prodloužili toto zasedání, které mělo skončit ve 12 hodin, abychom mohli skutečně vést bohatou výměnu eh, otázek a odpovědí. Naši tlumočníci tady budou k dispozici o trochu déle. Nejdříve dám slovo předsedovi delegace pro vztahy s NATO. Děkuji, paní předsedkyně. Gratuluji paní Hoprste Šefr i panu kolegovi za jejich příspěvky. Děkuji jim a gratuluji jim, protože byly velice dobré. Budeme slavit 70. výročí NATO a já si myslím, že Evropský parlament musí zdůraznit důležitost této aliance. doufáme, že se tato aliance dožije 100 let, 150 let. Je důležité říct velmi nahlas, že alianci oceňujeme a že je pro nás důležitá. Víte, že moto aliance je animus i consolento liber, to je latinsky, Duch je svobodný v konzultaci. A je toto důležité moto mít stále na paměti. Samozřejmě časy se mění a potřebujeme poskytovat odpovědi na nové problémy. Musíme reagovat na to, čím, s čím jsme konfrontováni dnes. Měl bych tři otázky související s členstvím, členstvím v alianci. První otázka. Členství, noví členové. A samozřejmě máme velice důležitou otázku. Není to tak dávno, co jsme nedávno navštívili ukrajinský Kijev a já bych se zeptal, jaký je teď postoj NATO k Ukrajině. To je velmi důležité. V roce 2008 prezident Spojených států řekl, otevřu na to Ukrajině, byly z toho velké pozitivní emoce, ale teď všechny ty problémy s Krymem, s Doněckem a tak dále, mám dojem, že otázka ukrajinského členství není úplná priorita. Vy jste, madam, zmínila eh, otázku středního východu. Asi se to netýkalo členství, ale mě by to zajímalo, jak je to s tou Ukrajinou. Další věc, co budeme dělat s těmi, řekněme tomu, složitými nebo problematickými členy? V tuto chvíli máme Turecko jako člena, je to důležitý člen pro NATO, ano, ale myslím, že mnoho mých kolegů je přesvědčeno, že to není úplně neproblematický člen aliance. Co vy na to? Jaká bude budoucí role Turecka v NATO? A třetí otázka se týká Evropské unie. Již jsem měl příležitost eh, ptát se na to generálního tajemníka. Samozřejmě v tuto chvíli ta delegace EU na to je generace sui generis. My jsme velice ambiciozní, máme spoustu prvků. Není na čase nějakým způsobem povýšit delegaci Evropského parlamentu. A pak nemáme ani jenom in animus consolento libe animus europea. Děkuji vám. Děkuji. A nyní za SD dávám slovo Svenu Mixerovi. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám za ty komplexní prezentace. Já nemám otázky, spíš komentáře, ale třeba na ně budete také chtít reagovat. Za prvé, myslím, že je zajímavé zjištění, že vnímání fungování na to se liší, ať když se na to díváte z perspektivy Spojených států nebo Evropy. Z pohledu Evropanů Eh, vlastně na to bylo spíš americké, původně to byla obrana před sovětskou invazí a v podstatě Evropané jenom jako doplňovali to, co poskytovali Američané v oblasti stability a bezpečnosti. Zajímavé také je, že se zdá, že na to jako by se intelektuálně zadrhlo jenom v tom boji proti mezinárodnímu terorismu. Nevím, když se podíváme na teritoriální obranu evropských spojenců, tak to nevím, jestli stále zůstává relevantně nebo jestli to už opouští své hranice, ale myslím, že v praxi od té doby jsme se pohnuli docela výrazným způsobem. Za těch 20 let národní politiky a jsem členem parlamentního schromáždění a když se podívám na všechny ty debaty v době transformace, Stále se hovořilo o tom 40-50 pozemních sil musí být k dispozici k umístění až do chvíli, v každém okamžiku je třeba mít síly rychlé reakce, které se budou schopny přemístit a rozmístit během pěti dnů. A od té doby se v podstatě omezily tyto ambice a máme vlastně nově definované některé ty úkoly. Máme tady ten prvek eh, rychlé reakce, to ano, ale do jisté míry se to odehrává v kontextu EU. Hovořili jsme o těch battle groups, ale teď o nich hovoříme najednou jako o transformační záležitosti. Já si myslím, že když přijde na závazek Spojených států k bezpečnosti EU, tak ano, přítomnost amerických jednotek na evropské půdě, ano, ale pak došlo po konci studené války ke značné redukci teď eh, vidíme, že ty jednotky tu jsou a cvičí spolu s Evropany, ale když se podíváme na potenciální globální angažmá, tak si myslím, že problém je v tom, že Evropané jsou skeptičtí vůči americkému závazku nebo mají jisté pochyby, zda se na Spojené státy opravdu můžeme spolehnout, že budou dělat ty, tak říkají, správné věci. A to bylo ještě posíleno odchodem Američanů od té smlouvy a některými dalšími kroky, kdy oni redefinovali svoji obranou strategii. To není vlastně ani tak otázka, ale musíme to mít asi na paměti, když hovoříme o budoucnosti aliance a o spolupráci mezi NATEM a Evropskou unii. Merci. La parole est à monsieur Basescu. Děkuji, pan Basescu. Well, thank you very much for the excellent presentations which... Děkuji vám za vaše skvělé prezentace, které jste nám poskytli. Mám pár poznámek. Za prvé, myslím si, že uvnitř na to máme krizi porozumění. Nemůžeme dát nad to otazník, když se podíváme na Severní Makedonii, která se zrovna stává partnerem Evropské unie. Když se podíváme na tu záležitost, která se řešila v Bukurešti, šlo tady o Ukrajinu a Gruzii, které dostaly cestovní mapu přistoupení, ale byla tady jistá opozice. Zůstali jsme tenkrát v dlouhých jednáních a snažili jsme se přesvědčit Angelu, aby k tomu řekla ano, ale bylo to jenom jedno velké ne a Ukrajina a Gruzie zůstávají v tom příběhu a pravděpodobně s tou cestovní mapou z Bukurišti došlo k tomu, že jsme tu šanci propásli. Ale Evropa teď říká, nebo Evropané tvrdí, že Spojené státy omezily svou přítomnost v Evropě. Samozřejmě, že omezily, když musí reagovat na evoluci, evoluci azijsko-pacifické oblasti najednou zjistili přes noc, že Severní Korea je nukleární velmocí a zároveň Čína využila situace, kdy Spojené státy byly v dohodě s Ruskem a Číňané vybudovali jaderný arzenál bez jakýchkoliv mezinárodních omezení. A tedy má otázka. Eh, nerad bych, abyste si mysleli, že jsem proamerický, ale snažím se porozumět tomu, co se děje. My říkáme, že američané umenšují svoji přítomnost v Evropě, ale jiným způsobem neznám žádnou evropskou zemi, která by podporovala američany v azijsko-pacifickém regionu. Vidím jenom minimum fregat evropských zemí v azijsko-pacifickém regionu, aby jim uh, pomohly stabilizovat tu oblast. Na samitu ve Velké Británii v roce 2014 jsme dohodli, že na to poskytne vybavení na jihovýchodní hranice NATO. Ano, tam jsou velmi aktivní v té, na té východní hranici. A já nevidím až takové množství evropských jednotek ve východní části Evropy, ale vidím tam spoustu amerických základen, které se tam rok od roku objevují v Rumunsku, jenom v Rumunsku teď eh, budují třetí leteckou základnu. Společná cvičení, které je alespoň jedno do roka v Evropské, východní části Evropy u východních hranic na to, ale tady musíme být upřímní a říct si, že nakonec mají pravdu, když řeknou, ano, děláme, co dělat musíme. Znám ten moment, kdy se Washington rozhodl, že omezí svoji účast ve prospěch eh, azijsko-pacifického regionu. Tak dobře. Přispívejme tedy alespoň těmi dvěma procenty na své bezpečnostní rozpočty. To je problém s Trumpem, který ke všemu přistupuje z pohledu biznesu. Není to až tak moc politika, pro Trumpa je to spíš biznis. A já si ale myslím, že mají pravdu, když chtějí, aby Evropané přispívali těmi dvěma procenty. My přispíváme 1,41 z HDP, což znamená méně o 90 miliard ročně méně. Nemůžeme postupovat dál tím způsobem a chtít eh, po Američanech, aby nás bránili, když oni přispívají 3,3 desetiny HDP a my si dáváme jako prioritu náš, naši životní úroveň v Evropě. Zatím a američané nás brání, protože my nepřispíváme dvěma procenty. Já si myslím, že tady opravdu máme jistý problém porozumění. Jinak si myslím, že nemáme lepší řešení obrany a své vlastní bezpečnosti a já nesouhlasím s tím pojmem strategická autonomie. Jak můžeme být strategicky autonomní, když jako Evropa nejsme schopni držet globální rovnováhu. To mohou dělat jenom tři země. Čína, Rusko a Spojené státy. A my nemůžeme diskutovat o ekonomické moci, protože Rusko není ekonomická velmoc. Oni mají menší HDP, než má Itálie, ale jsou globálním hráčem, protože mají jaderný arzenál. Děkuji. Ještě otázka. Pan Marisa ID. Děkuji řečníkům, bylo velmi zajímavé je vyslechnout. V mnohé mnohem souhlasím. Souhlasím také s eh, eh, kolegou z Rumunska, eh, protože on řekl, že neexistuje lepší obranný systém, než jaký máme, a to je NATO. Mám několik otázek, ale ještě bych řekl, dáma z Paříže z Marshallova fondu opakovaně řekla, že zaznívá mnoho hlasů v Evropském parlamentu, že mm, potřebujeme autonomní obranný systém, ale současně přichází nová hrozba z Číny, Ruska, Středního východu. E, to je jasné, že autonomie od USA znamená, že se oddělujeme od nich. E, to znamená, že e, se oddělujeme od jedné velké mocnosti. A proč tedy Eh, tolik hovoříme o autonomii. Má to politický důvod, když se podíváme za tři roky po Trumpově vítězství, tak v Evropě se nic eh, nezměnilo mezi Estonskem USA, mezi Polskem USA, mezi EU a USA je velmi dobrá spolupráce v obraně. A bylo šokující, když eh, Trump nadnesl otázku eh, výdajů na obranu. A mm, myslím, že to mělo pozitivní účinek. Ty akce Američanů v Iráku a Iránu vlastně nejsou ničím eh, novým. V podstatě jsou to ty též zájmy, kde my nejsme vždy stoprocentně eh, ve shodě. Otázkou ale je, co je lepší, co je horší. Je lepší podpořit eh, našeho spojence, když boje, bojujeme proti terorismu a radikalismu. A mm, eh, velkému vlivu, zmáhajícímu se vlivu Iránu. Takže snad nemá v tomto ohledu smysl hovořit o autonomii ale vy jste také říkali, že potřebujeme solidaritu a autonomii v NATO. Ale jak vidíte, politické problémy vycházející z Francie a Německa. Jak to mění stabilitu v NATO, když francouzský prezident pan Macron eh, řekl začátkem prosince, že potřebujeme nový restart v ekonomických vztazích s Ruskem, že bychom nyní měli jít vpřed, to znamená, že jedním okem se máme dívat na Ukrajinu a Gruzii a vlivy vycházející z Ruska, nabourává to stabilitu v NATO. A druhá věc, řekl, že NATO je trpí vlastně mm, nebo utrpělo mozkovou smrt, co na to říkáte, a pak eh, velké zájmy eh, ekonomické eh, německém a ruském Nord Stream 2, stačí říci toto heslo. Hovoříme-li o evropské autonomii, tak to znamená, že musíme vnímat stejným způsobem obranu a společné zájmy, ale když to vidíme rozdílně a jestliže Němci nebo Němcům je eh, lhostejné, co říká Evropská komise a jejich spojenci a stále ještě jdeme stejným směrem, to znamená, chceme nakupovat eh, levný plyn eh, z Ruska a nedbáme starostí jiných zemí, pokud jde o energetickou politiku tak to samozřejmě ovlivňuje větší autonomii v otázce obrany. Uh, NATO. Eh, dáma je z Paříže, z eh, think tanku, eh, pan tady je ze struktur NATO. Možná, že by nám k tomu mohli něco říci víc. Děkuji a já si beru tedy slovo jako poslední, abych poprosila pana Saturyho, protože teď už se opravdu blíží konec. Takže jakou reakci připravuje na to, pokud jde o šíření zbraní v Rusku, především pokud jde o jaderné rakety? Máte nějakou strategii připravenou? Otázka autonomie, strategické autonomie EU, to je v pořádku, ale jak se dohodneme v jednotlivých etapách, v našich vztazích s USA. A také vidíme, že v USA dochází k posunu, pokud jde o politiku za Trumpa. Bez NATO, když budeme mít silnější evropskou strategii, tak v tomto případě NATO by neměl být pouze nástrojem Spojených států pro zásahy ve světě, ale mělo by se to vyvážit mezi USA a Evropou. A jak je to vnímáno z hlediska finančních prostředků. A pokud chceme budovat autonomii Evropy v tom druhém křídle, jak jste to popisovali, tak jak to uděláte? Máme to udělat na základě mnohem silnější vojenské spolupráce mezi Evropany a jak to bude vypadat konkrétně? tady hovoříme o tom, jestli bychom měli nebo neměli mít evropskou armádu a v jaké formě. Takže to je první věc, první otázka a potom především hej, ekonomickým předpokladem je evropská jednota, strategická jednota, evropská diplomatická myšlenka, protože jinak nevím, jak by to mohlo fungovat. A konečně pokud o vztahy s jinými mocnostmi. Na základě čeho a tady kladu otázku politické vize a evropských hodnot. Je třeba, abychom existovali mimo NATO, mimo USA, abychom existovali ne my spolu, ale i s ostatními. Takže jsme připraveni obětovat otázku hodnot? A potom další otázka, a teď hovořím jako ekolog. Máme před sebou amerického prezidenta, který popírá klimatické změny, bude zdrojem destabilizace na světě. Takže jak eh, v rámci této nové strategie můžeme také stát se svými hodnotami a politickými rozhodnutími? Děkuji. Nejdříve dám slovo Kamilovi Grandovi a potom eh, Alexandře Dehop Šefr. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím reagovat rychle, protože vím, že času máme málo. Zkusím zodpovědět většinu položených otázek, možná tak trochu telegraficky, za což se omlouvám. Pokud o členství v NATO, aliance se rozšiřuje, brzy přivítáme Severní Makedonii, což je velký krok. Budeme mít 30 eh, tedy dalších eh, spojenců je to tedy otevřená politika, která funguje v praxi, nejen tedy ve slovech. Ukrajina, Gruzie, to jsou věci, které zůstávají otevřené. Máme akční plán pro členství, který existuje a úsilí nabídnout jim mnohem užší vztahy s aliancí což funguje ve skutečném životě. Já jsem předsedal společné pracovní skupině pro technickou spolupráci s Ukrajinou. Děláme hodně věcí společně, takže je to něco, co se odehrává na poli velmi úzkého partnerství. Pokud je o členství, samozřejmě tak o tom budou rozhodovat spojenci v určité chvíli, jakmile budou splněny podmínky. Je to vždycky debata v alianci když se objeví otázka nových členů, především pokud je o velké země, které čelí konfliktům. Ale nakonec si myslím, že je důležité také to, jakým způsobem se bude vyvíjet partnerství s Ukrajinou a Gruzí. To je realita, ty vztahy probíhají neustále v radě na to pro vztahy s Ukrajinou a v komisi na to Gruzie, takže neustále s nimi spolupracujeme. Pokud jde o blízké sousedy, ty jsem právě zmínil, ale jde také o partnerské země na Blízkém východě. Tam máme velmi úzké vztahy třeba s Kuwaitem a to je příležitost jejich prostřednictvím navázat kontakty se zeměmi se zálivu, také s Jordánskem. Takže i tam se odehrávají jisté kroky. Nezmiňoval bych eh, žádné problematické spojence, ale jistě některé země v alianci hájí poměrně silně své pozice. A je jasné, že toto je aliance, která funguje na základě konsensu a trvá na tom. A velmi otevřeně vám řeknu, že mezi spojenci se velmi ostře diskutuje o politických otázkách a věcných otázkách a celá řada zemí přichází na tato jednání s velmi silnými národními pozicemi občas kritizuje jiné spojence za jejich kroky, takže ehm, nám není bráněno předtím nebo v tom, abychom jednali. Já vám mohu říct, že například pokud jde o Sýrii, ti byly velmi, byly velmi otevřené diskuze na poli Severoatlantické aliance. Já myslím, že to je věc, která bude pokračovat. Všichni spojenci se toho účastní. Někteří jsou důraznější v obraně svých národních názorů. V případě Turecka, Turecko je důležitý spojenec už kvůli své poloze, kvůli své velikosti, ale také je to spojenec, který vždycky byl velmi pro své pozice a velmi ostře je hájil. Parlamentní dimenze. Já jsem velkým fanouškem parlamentního schromáždění NATO, rád s nimi spolupracuji, vždycky tam přijdu, když mě pozvou. Myslím si, že je třeba navázat tuto spolupráci a podporovat je. I Evropský parlament je velmi důležitým partnerem když diskutujete třeba o tom, že je třeba navýšit výdaje na obranu a nepřizvete k tomu parlament, Evropský parlament, národní parlamenty, tak máte velmi malou šanci na úspěch, takže z tohoto hlediska parlamentní schromáždění jsou jasným partnerem. Pokud jde o ty klíčové funkce NATO, tak dříve se říkalo, že úkolem NATO je udržet Rusko eh, venku, eh, USA uvnitř a Němce dole. Nevím, jestli to dneska úplně tak platí, ale otázka je, že prostě situace je taková, že klademe důraz na kolektivní obranu, eh, tu intervenci, k tomu, co říkala Alexandra tak tam je otázka strategické paralýzy. Probíhá neustálá debata o tom, spousta věcí se odehrává a my se snažíme udržovat krok se světovými událostmi. Někdy jsme trošičku pozadu, někdy ne, někdy to stíháme, ale myslím si, že v každém případě to je cílem aliance. Jeden bod, na který bych rád navázal ohledně připravenosti a těch sil a tak dále. Určitě si vzpomínáte, že jediná reakce na to, kdy se tedy využili ty síly, bylo zemětřesení v Pakistánu, takže hodně hovoříme o tom, jak zajistit interoperabilitu, jak spolupracujeme a tak dále. Připravenost. My jsme měli iniciativu na připravenost na to, kterou jsme tedy zavedli minulý rok, byla podpořena, měli jsme mít těch 300 eh, jednotek, 300 lodí, které by, tedy 30 lodí, 30 jednotek, které by měly být připraveny. To je součást eh, tedy naší strategie, ale měli bychom se spíše zaměřit na skutečnou připravenost, než se zaměřovat na nějaké závazky, které se ne vždycky plně prokáží. Americká přítomnost. Americká přítomnost všude ve světě, nejen v Evropě, se v čase vyvíjela. Někdo si nemyslí, že je něco dobrého mít 300 tisíce amerických vojáků v Evropě. Cesty, tedy věci se vyvějí rychle, tohle asi nebude klíčové kritérium. Klíčová je schopnost spolupracovat a v tomto kontextu může být užitečné ty věci spružnit. V každém případě na vojenské úrovni se v posledních letech ta americká přítomnost v Evropě zvýšila, to je fakt. A pak je zde věc, která se neustále vyvíjí. Pentagon vyhodnocuje své priority pravidelně a je to jejich právo, dělají to po právu, takže si myslím, že to je věc, která tady prostě je a je důležitá. Pokud jde o Evropu a Asii a Pacifik, tak to je věc, které musí Evropané věnovat větší pozornost. Pokud vím, tak pouze Británie a Francie se zapojili eh, do té eh, námořní operace s nějakou námořní přítomností, to je možná věc, která by se měla rozšířit, protože to je také součást sdílení břemene, být aktivní v těchto oblastech. K těm dvěma procentům věci se také mění, byli jsme tři Eh, spojenci, když eh, byl tento slib přijat, potom 7, 8. Očekávám, že alespoň 15 eh, spojenců splní tento slib do roku 2024. To je více než polovina, takže vidíte, že ta sklenice je buď z poloviny plná nebo z poloviny prázdná. Jak se na to chcete dívat, ale určitě se ta debata hodně změnila z tohoto hlediska. A všichni ti, kteří pravděpodobně tohoto procenta nedosáhnou, tak se zavázali, že budou dělat více. Transatlantický vztah, jak to funguje? To je debata, která je vedena už dlouho. Nezačalo to teprve teď. Je to klíčové, my všichni jsme demokracie, máme představitele se silnými názory a osobnostmi. Já, když se podívám na londýnské zasedání, tak eh, musím říci, že nakonec jsme dospěli k porozumění ohledně toho, co je třeba udělat. Eh, silný impuls novému dialogu o politických otázkách. Takže bych tu situaci necharakterizovali jako nejednotu. I když samozřejmě jsou zde různé názory, pokud jde o to, kolik bychom toho měli dělat na Blízkém východě, kolik bychom toho měli dělat ohledně té ruské výzvy. To jsou přirozené debaty, které jsou ovlivňovány geografií a tak dále, ale důležité pro mě je, že nakonec bez ohledu na to, jaké se tam objevovaly názory, tweety a tak dále, jsme se dohodli ohledně strategické výzvy NATO, strategických výzev NATO a ohledně toho, jak to řešit společně i s partnery, jako je Evropská unie. Tím myslím, že jsem pokryl většinu otázek Alexandra de A teď eh, Alexandra bude mít jednodušší situaci. Ano, jen dvě vteřiny, protože jsme překročili náš čas, ale je to skutečně velmi zajímavá výměna. Já se zaměřím na tu strategickou autonomii a na ten americký faktor. Sdílíme názor Kamila, ale ne z hlediska amerického vystoupení, ale spíše to eh, nové vyvážení jejich vojenské stopy, vojenské přítomnosti podle toho, co považují za důležité. Eh, zohledňuje to samozřejmě konkurenci s Čínou, bude to mít dopady na nás Evropany, protože oni právě teď eh, mění svou přítomnost eh, na tom jižním křídle, to znamená Východ a Afrika. Takže Evropa sama přehodnocuje svou přítomnost v Sahelu. Právě s ohledem na to, že dochází k částečnému stažení amerických sil z této oblasti. A jak to tedy udělat, aby se podpořila francouzská mise v Sahelu? Druhé téma. Já mám vždycky trošku problém s myšlenkou, že strategická autonomie by to znamenalo, že bychom se odklonili od něčeho. Já si myslím, že s touto debatou musíme skoncovat. Strategická autonomie, pokud to má být pouze vůči Američanům, pokud si opravdu myslíme, že nedodržují hodnoty, nezdílejí naše hodnocení situace, ani tu fázi přijímání rozhodnutí, ale má to být strategická autonomie proto, abychom udělali něco jaké nástroje musíme mít, jakými nástroji se musíme vybavit, abychom mohli jednat nezávisleji. Vidíme to v Libii, v Syrii. A možná zítra bude nějaká další krize. Američané řeknou, pro nás to není životní zájem, to je vaše věc, je to evropská záležitost, tak se s tím poraďte. A my uděláme co? Co uděláme konkrétně? Máme zde nový eh, prout uprchlíků, kteří budou směřovat do Evropy, teroristé a tak dále. Takže co uděláme konkrétně? To je také tato iniciativa Evropské intervence, kterou eh, v roce 2007 eh, oznámil prezident Macron, teď je tam asi 10 zemí, včetně pobaltských zemí a všechny země skandinávské. Takže je to skutečně celá řada různých evropských zemí, které se snaží vytvořit tu evropskou jednotu, strategickou kulturu, která bude trošičku sjednocenější ohledně toho, co bychom měli dělat autonomněji, nezávisle v určitých situacích. A to mě vede k tomu, co to tedy je ta strategická autonomie. Autonomie vyhodnotit situaci. Zda s našimi kolegy z Washingtonu hodnotíme tu krizi v nějaké oblasti stejně. A potom autonomie přijímání rozhodnutí a autonomie jednání. Aha, pokud jsme nepřekonali tu první fázi, pokud se neschodneme s našimi americkými kolegy na hodnocení situace v Iránu nebo ohledně klimatu, no tak nemůžeme transatlanticky postupovat společně v těch druhých dvou etapách přijetí rozhodnutí a akce. Takže je na nás, abychom si řekli, co uděláme společně, my Evropané. A konečně tady konstatuji, že Američané nekonzultují předem, své rozhodnutí stáhnout se z nějaké dohody, kterou jsme uzavřeli předem, ale naopak nás konzultují velmi milé v té fázi ex post. Takže jsme tak trošičku zodpovědní za plán B této americké administrativy a to nás staví do velmi nepohodlné, nepříjemné situace. Strategická autonomie znamená také snažit se předvídat takovéto scénáře společně a to už se snažíme z Paříže s našimi evropskými kolegy. A teď plně podporuji tu vaši otázku ohledně otázky hodnot. Pracujeme s partnery, protože je musíme nazývat partnery, aniž bychom tedy ohrozovali, ohrožovali naše hodnoty. Takže úplně na výběr nemáme. Když zde máme třeba ty ruské žoldnéře v Africe, když hovoříme o tom, eh, o té deeskalaci konfliktu, tak musíme prostě najít nějaký způsob, jak s nimi spolupracovat, abychom si nešlapali eh, vzájemně po nohou. Eh, v Africe to tež platí v Libii. V roce 2013 Rusko, Irán, Sýrie, Turecko takže eh, já čím dál častěji vidím, že v období, kdy jsme my eh, na západě, nemám ráda toto téma, ale my, západní svět, eh, jsme čím dál více neochotni použít hard power, tedy tvrdou sílu, tak mám pocit, že dochází k takovému odklonu od těch západních ideí a my máme čím dál méně důležitou pozici. Proto se snažíme organizovat eh, konference, stali jsme se takovým eh, prostředníkem Erdogana, Putina kolem Sýrie, Libie a tak dále, ale trošičku ztrácíme kontrolu nad celou touto situací. Takže se nám obrací paradigma a já si myslím, že Evropská unie by se měla skutečně na tyto věci zaměřit, eh, vést krizovou diplomaci. Máme Evropskou komisi, která teď se tváří geopoliticky. Máme vysokého představitele, který je velmi aktivní, jeho hlas je velmi slyšet, takže bychom měli využít tohoto nového impulzu uvnitř Evropské unie k tomu, abychom znovu kladli důraz na to, co umíme dělat nejlépe, to znamená krizová diplomacie, hospodářská pomoc a mediace. A vy jste hovořili o tom francouzsko-německém spojenectví ohledně Ukrajiny, to je klíčové, to je ta koalice ochotných, coalition of the willing, dokonce koalice proti Daeši, koalice, která působí na Ukrajině. Takže pokud bychom měli mít tyto formáty ad hoc, ale zároveň bychom měli uh, jít i cestou NATO a cestou Evropské unie, tak proč ne? Protože důležité je, abychom postoupili vpřed. Myslím si, že nemáme na výběr. Musíme najít způsob, jak spolupracovat s těmito aktéry, kteří, a v tom s vámi souhlasím, nemají naše hodnoty a nezdílejí naše strategické zájmy. A nebo bychom to potom eh, měli nechat být a potom řešit ty důsledky. Je to tedy skutečně geopolitické téma a my všichni jako spojenci NATO a členové Evropské unie jsme s tím konfrontováni. Děkuji, myslím, že Kamí k tomu chtěl ještě něco dodat. Ano, já jsem si uvědomil, že jsem nezodpověděl otázku, která se týká uh, Ruska a těch reakcí. Uh, NATO jednoznačně odsoudilo že Ruská federace eh, porušila eh, tu jadernou dohodu a začala šířit tyto systémy. Otázka potom byla, jak na to reagovat. Obecná myšlenka, a to je konverzace, která dále probíhá, je, eh, nehledat nějakou odpověď v zrcadle, protože nikdo nehájí závody ve zbrojení s Ruskem, ale naopak tak bychom se měli snažit najít rovnováhu mezi jednotlivými pilíři naší odpovědi. Na jedné straně silné návrhy vrátit se k systému, eh, kdy bychom měli začít jednat a přivést k jednacímu stolu opět Rusko. To je velmi obtížné. Já připomínám tu krizi eh, v roce 1979. Já si myslím, že je důležité mít toto na paměti. Druhá věc. V diplomatické a politické oblasti. Jaká opatření bychom měli přijmout? Jistě, měli bychom přijmout i opatření vojenská, defensivní opatření. To znamená trochu přitvrdit eh, a nebýt příliš zranitelní. A potom eh, v úplném extrému, to už je spíše tedy protiraketová obrana a tak dále. Znovu tedy ne v té logice zrcadlení nebo v logice toho, že bychom udělali to tež, co dělá Rucko, ale abychom se chránili. Děkuji. Děkujeme našim řečníkům za jejich eh, velmi podrobné analýzy, ale také za jejich velkorysost, eh, za to, jak nám byly k dispozici. Děkuji také našim tlumočníkům za to, že s námi vydrželi celé dopoledne. A teď jen před ukončením zasedání připomenu, že příští pondělí od 16 do 17.30 hodin přijde paní Nakamicu, zástupkyně generálního tajemníka OSN a vysoká představitelka pro odzbrojení a potom budeme zasedat 17. a 18. Děkuji všem.